Oh, maybe they'll come. Ladies and gentlemen, good afternoon. Dámy a pánové, dobré odpoledne, prosím, usaďte se. Hopefully I'm well heard. It's, uh, there are some problems. Bohužel mám trochu problém s hlasem, ale doufám, že předsedání zvládnu. Dobré odpoledne. Vítám vás na této první schůzi po letní přestávce. Doufám, že jste si odpočinuli, že jste se měli dobře a můžeme tak rovnou přejít k našemu jednání. Chtěla bych vám připomenout, že tato schůze je přenášena na internetu. Pokud je o jazykovou kombinaci, Prioritu dostaly jazyky, a plnohodnotných členů výboru pro bezpečnost a obranu. Jako první bod schválení pořadu jednání. V rámci tohoto bodu bych vám chtěla říci, že došlo ke změně na konci naše, naší schůze. Nejdříve probereme bod 6 našeho jednání, nebo před bodem 6 a budeme mít eh, ještě informaci z pracovní cesty výboru do Itálie a do Středomoří. Tato cesta proběhla v druhé polovině července tohoto roku. A teprve poté bude první projednání výroční zprávy o OBOP. Pokud nikdo nemá žádné připomínky, můžeme považovat návrh pořadu jednání za schválený. Dále zápis z předchozí schůze. Byla to schůze z 21. a 22. června. Lhůta pro připomínky a výhrady k tomuto zápisu je do konce dnešní schůze. Pokud eh, se neobjeví žádné připomínky, potom můžeme považovat tento zápis za schválený. Jak víte, dnes budeme volit. Budeme volit třetího místo podvýboru pro bezpečnost a obranu. A pan Kán, dosavadní místo byl zvolen do dolní komory britského parlamentu v posledních britských volbách a tak zde vzniklo volné místo na postu třetího místo předsedy. Byla jsem informována, že máme pouze jednoho kandidáta, kandidátku paní Claire Moody za SAD, za socialisty. Máme ještě nějaké další kandidáty? Nikoli, tak bych požádala pana Viktora Bustináru, který zastupuje SAD, aby představil kandidátku. Paní předsedkyně, já budu velice stručný. Chtěla bych jenom, chtěl bych jenom potvrdit, že jménem poslanců SAD a jménem pana Pašku, koordinátora SAD, podporujeme paní Claire Moody, důvěřujeme jí a chceme, aby se stala třetí místo předsedkyní výboru SEDE. A já bych vás chtěl požádat, abyste to dnes potvrdili. Děkuji všem. Předsedkyně, děkuji kolego. Máte nějaké výhrady? pokud jde o tuto kandidátku. Chce někdo, abychom hlasovali tajně? Myslím, že všichni známe Claire Moody dostatečně dobře. Já osobně si velice vážím toho, jak přispívá k tématu bezpečnosti a obrany. Pokud dovolíte, Mohli bychom ji eh, zvolit aklamací na postřetí místo předsedkyně. Souhlasíte? Thank you, Thank you, excellent. Děkuji. To je výborné. A tak můžeme přejít k prvnímu obsahovému bodu na našem pořadu jednání. Chtěla bych ale nejdříve pogratulovat Claire Moody z celého srdce. A samozřejmě všichni místo předsedové jsou vítáni zde vpředu na pódiu. Nyní bych byla ráda, aby k nám přišli pozvaní odborníci.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 Ladies and gentlemen, colleagues. Dámy a pánové, kolegové. Další bod na pořadu jednání se jmenuje Bezpečnostní vývoj v postsovětském prostoru, zejména na Ukrajině a ve Bělorusku. Cílem tohoto veřejného slyšení, protože je to veřejné slyšení, je představit velice komplikovanou bezpečnostní situaci v této oblasti, především téměř v předvečer velkého společného bělorusko-ruského vojenského cvičení Západ 2017. Toto cvičení bude pravděpodobně ještě rozsáhlejší, pokud jde o počet vojáků, než jak tomu bylo doposud. Bude to skutečně obrovské cvičení. Objevily se rovněž problémy, pokud jde o dodržování mezinárodní dohody, pokud jde o monitorování tohoto cvičení. Demokratické společenství přistupuje k těmto cvičením jako k něčemu, co je velice znepokojivé a nebezpečné. Já bych byla ráda, aby naši odborníci nejdříve představili své názory, tak abychom my byli dobře informováni o celkové situaci v tomto regionu. Nejdříve bych chtěla přivítat náměstka ředitele uvnitř ESVČ, pana Luke Deviň který je odpovědný za Evropu a Střední Asii, bude prvním řečníkem v rámci našeho slyšení. Poté zde máme známého odborníka, odborníka, kterého už znáte, už zde byl v parlamentu, vystupoval zde, hovořil s námi. A v rámci akcí, které byly zorganizovány společně s členskými státy. Já si velice dobře vzpomínám na jeho poznámky, když hovořil v rámci meziparlamentního schromáždění o společné bezpečnostní obrané politice. A tehdy tu schůzi organizovalo lotyšské předsednictví. Třetím členem panelu, nebo druhým členem panelu je pan Šer. A je to odborník pracující pro Chatham House, think tank eh, v Londýně. Dále zde máme profesora Andráse Ráče, což je profesor na Katolické univerzitě v Budapešti. A v neposlední řadě zde máme ještě odbornici, a která zde mezi námi na schůzích sede již byla. Je to paní Anna Maria Diner, která je analytičkou na Polském institutu mezinárodních věcí. Bez dalšího odkládu bych chtěla předat slovo členům panelu a poté budeme mít diskusy. Dovolte mi ale ještě říci, že toto veřejné slyšení je organizováno ve spolupráci s dalšími delegacemi EU. Jedná se o delegaci EU Ukrajina, EU Bělorusko, a EU Rusko. Jedná se o tyto tři delegace. Některé předsedy delegací zde máme. A pane řediteli Devině, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair. And... Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem poslancům parlamentu. Vážení kolegové, mnohokrát děkuji za pozvání. Jsem velice rád, že zde mohu být mezi vámi. A budeme hovořit o velice důležitém tématu. Udržovat mír a bezpečnost na evropském kontinentu, to je v srdci evropského projektu od samého začátku. Zhroucení Sovětského svazu přineslo další odpovědnost. Existují zde nové výzvy na východě. Přednedávnem byla publikována globální strategie EU, pokud jde o politiku eh, sousedství, a tato odráží rovněž. Jak ukázala krize na Ukrajině, nerespektování Eh, evropského řádu, pokud je bezpečnost, a eh, který eh, vychází z ze suverenity státu, nezměnitelnosti hranic. To je něco zásadního. Všechny tyto principy představují velkou výzvu pro Evropskou unii. V našem přístupu k tomuto regionu, ale také pokud jde o naši jednotnost uvnitř EU. Evropská unie je jediný eh, jasný, eh, jedna jasná cesta směrem eh, k míru. Na základě demokratických hodnot transformativní moc evropské vize pro ty, kteří hledají eh, stabilitu a prosperitu. To je naše eh, největší síla, pokud jde o zajišťování stability v našem sousedství. Chtěl bych říct si několik slov, pokud jde o vizi EU ehm, pro naše východní sousedství. Podívám se také na eh, nedávný vývoj a rovněž budu hovořit o tom, jak je možné ehm, řešit mezery v bezpečnosti v této oblasti a na závěr bych řekl několik slov k Rusku a Střední Asii. Nejdříve, jaká je naše vize a jak vnímáme bezpečnost v postsovětském prostoru? To bylo detailně probráno v Evropské globální strategii, zároveň je to zahrnuto v naší politice sousedství a je to něco, co je základem našeho východního partnerství. Bezpečnost a obrana je něco, co se, na co se naše globální strategie soustředí. Před rokem ji představila vysoká představitelka Mogherini. Evropa by měla být schopná eh, prosazovat svoji odpovědnost ehm, jako aktér, který prosazuje bezpečnost. Už jsme byli svědky eh, dobrých výsledků v oblasti bezpečnosti. Byla vytvořena eh, trvalá vojenská struktura pro operační plánování a pro provádění, pro realizaci misí. V současné eh, době posinujeme spolupráci v obraně uvnitř Evropy, tak abychom posílili ehm, evropskou ehm, evropské vojenské jednotky. Zároveň se snažíme o koordinaci, pokud jde o rozpočet. Eh, snažíme se vytvořit také eh, trvalou strukturovanou spolupráci a zavést evropský eh, obraný fond, tak aby existovala spolupráce ve vojenském výzkumu. To umožní Evropské unii být aktivnější, eh, přispívat eh, ke stabilitě a míru v našem sousedství i dále. Zároveň spolupráce s NATO je zásadní prioritou. Během eh, postupu konzultací o evropské politice sousedství celá řada zainteresovaných stran žádala, aby EU se soustředila více na bezpečnost. Revidovaná politika východního partnerství má především za cíl stabilizaci v nadcházejících eh, letech. A stabilizace je naprosto zásadním součástí eh, této revidované politiky. Je to společný cíl, pokud jde o východní partnerství, eh, jak to bylo uznáno také na summitu v Rize v roce 2015. Politika východního sousedství východního partnerství eh, je eh, politika, v rámci které poskytujeme partnerům diferenciovaný přístup eh, na základě společných cílů. Chceme zajistit, aby naš, naše celková spolupráce s partnery se zakládala na společných hodnotách. To je respekt vůči základním svobodám a lidským právům, který vychází z demokratických principů. Nyní bych se podíval na situaci v regionu a na současné konflikty. Existují zde nevyřešené konflikty a to je hlavní překážka pro stabilitu v této oblasti, v celé postsovětské oblasti. Tyto konflikty se budou vyžadovat konsolidovaný přístup, tak aby bylo možné je vyřešit. Jako Evropská unie podporujeme probíhající dialogy, především pokud je o konflikty v oblasti Moldavska, Ukrajiny, Arménie, Azerbajdžánu a Gruzie, a tak, abychom dosáhli trvale udržitelného míru. Pokud je o Gruzii, existují probíhající diskuze v rámci Ženevy. Zároveň se posilují um, kontakty uvnitř Gruzie. Zároveň zde máme monitorovací misi EU v oblastech Abcházie a Jižní Osetie. Máme zde také speciálního vyslance EU pro otázku Gruzie, který se snaží um, konzultovat všechny zainteresované strany. Naše spolupráce eh, s OSN eh, je velice pokročilá v této oblasti. Pokud je o Moldavsko, existuje zde eh, vyjednávání o procesu přechodu. Je zde také asistence ze strany EU, pokud je o vyřešení problémů s vedením hranic. Rovněž podporujeme kroky ze strany Německa a Rakouska, které mají eh, za cíl vyřešit stávající hraniční konflikty v Moldavsku. Pokud jde o eh, náhodní Karabach, eh, v poslední době, v minulém roce především, došlo k další eskalaci. Evropská unie nadále vyzývá obě strany, aby respektovali příměří, aby umírnili svoji rétoriku a aby zahájili vyjednávání o vyřešení tohoto konfliktu speciální vyslankyně EU často navštěvuje tento region a podporuje vyjednávání. Pokud jde o Ukrajinu, všichni víme, že naše vztahy jsou stále silnější, posílily se především v posledních třech letech a to navzdory bezpečnostním výzvám. Byli jsme v tomto roce svědky dvou důležitých událostí. Došlo k k uvolnění eh, vízové politiky. Eh, to vstoupilo v platnost v červnu a také eh, minulý pátek vstoupila v platnost dohoda o přidružení. Ukrajina provedla naprosto bezprecedentní reformy, pokud je o politický systém. Evropská unie poskytuje Ukrajině také naprosto bezprecedentní podporu této oblasti. Doufáme, že to posílí odolnost této země vůči vnějším hrozbám. Bohužel bezpečnostní situace na východní Ukrajině je stále velice citlivá. A respekt příměří a plné stažení těžkých zbraní, to je něco, čeho ještě nebylo dosaženo. A kroky na obou stranách v posledních měsících vedly k izolaci lidí, kteří eh, žijí v oblastech, které nejsou pod kontrolou vlády. Evropská unie eh, stále volá po inkluzivním přístupu. I nadále budeme podporovat implementaci eh, dohod z Minsku a zároveň budeme podporovat jednání v rámci normatského formátu. Zároveň zdůrazňujeme odpovědnost v této souvislosti. A přímo jsme propojili naši eh, sankční politiku eh, s touto otázkou. Jsme ale připraveni dělat více. Jak řekla vysoká představitelka Mogherini, jsme připraveni eh, posílit naši podporu s cílem implementace dohod z Minsku a také s cílem rekonstruovat Ukrajinu, jakmile to bude možné. Zároveň odmítáme nelegální um, anexi eh, Krymu a Sevastopolu. Pokud jde o Bělorusko, během posledního desetiletí vztahy mezi EU a Běloruskem eh, byly charakterizovány určitým cyklem eh, naděje, zklamání a restriktivních opatření. Nabídli jsme spolupráci a pozitivní přístup, eh, když eh, probíhaly volby, ale bohužel eh, Bělorusko nedodrželo mezinárodní závazky. Během posledních dvou či tří let byl trend spíše směrem ke zlepšení zlepšení vztahu mezi EU a Běloruskem a například dokládá to, že se Bělorusko více zapojuje do východního partnerství, anebo že byly zahájeny, zahájeno, bylo zahájeno vyjednávání o e, vízové liberalizaci a také o e, partnerství v oblasti mobility byl zaveden také eh, mechanismus včasného varování, pokud jde o energetiku. Nicméně eh, regionální eh, kontext mění celou situaci. Je třeba si uvědomit, že Bělorusko ale má konstruktivní přístup. A Bělorusko znovu a znovu poukazuje na to, jak je důležité, aby také Ukrajina měla regionální integritu. Eh, více než 60 eh, tisíc ukrajinských uprchlíků žije v současné době v Bělorusku. A chceme mít dlouhodobý výhled pro naše vztahy s Běloruskem a eh, chceme se snažit o posilování spolupráce s Běloruskem, a to krok za krokem. Nyní se můžeme podívat na bezpečnost eh, a eh, uzavírání bezpečnostních mezer v této oblasti. Naším hlavním hlavním konceptem je investovat do odolnosti našich eh, sousedních zemích, jak na východě, tak na jihu Evropské unie. Jak víte, je to jedna z hlavních priorit naší globální strategie a je to také strategická priorita. Cílem je posunout se ke strukturovanému přístupu a dlouhodobému přístupu. Evropa může sehrát roli tím, že bude pomáhat partnerským zemím, tím, že bude iniciovat bilaterální um, schůzky a také uh, um, evropská uh, vnější politika může uh, v podstatě přispět ke stabilitě EU jako takové. A proto zde máme společný zájem. Je třeba soustředit se také na věci, jako je eh, kyberbezpečnost, eh, terorismus, eh, násilný extremismus nebo útoky na základní infrastruktury. Je třeba zároveň soustředit se na otázky, jako je korupce, nejistota, špatné řízení a tak dále. Nedávná zpráva o implementaci východní politiky zdůrazňuje eh, snahy EU eh, v této oblasti a také v oblasti bezpečnosti. Eh, tento dokument uznává celou řadu výzev, kterým čelí tento region. Konflikt na Ukrajině byl zhoršen masivní propagandou a dezinformacemi. A to ještě negativně přispělo k mm, celé řadě výzev, kterým čelí tento region pokud je o nás, měli bychom jednat také v oblasti veřejných informací a proto jsme vytvořili eh, takzvanou East Stratcom Task Force. Eh, ta se snaží bojovat proti dezinformacím ze strany Kremlinu, ať už uvnitř Evropské unie nebo u našich východních partnerů. Evropská unie Ehm, ví, co dezinformace znamenají a jaký negativní dopad mají na obyvatele. Je třeba vzdělávat občany eh, v tomto regionu ehm, o tom, eh, jak, jaké pozitivní přínosy může mít spolupráce s EU. Zároveň je třeba zdůrazňovat přínosy, jako je více pracovních míst, vízová liberalizace a tak dále. To už se nám podařilo zdůraznit například v zemích, jako je Moldavsko. Je třeba, abychom nadále zdůrazňovali tyto pozitivní přínosy EU. Dále, boj proti kybernetickému e, zločinu je důležitá součást naší strategie. Tento zločin představuje velice velké nebezpečí pro naši bezpečnost. EU e spolupracuje s Radou Evropy a východními partnery, tak abychom také posílili um, trestní justici v této oblasti, aby efektivněji bojovala proti kybernetickému zločinu. Jde nám především o dlouhodobou stabilizaci našeho sousedství. Je třeba, aby zde existovaly odpovědné instituce a aby zde existovala důvěra v tyto instituce. Evropská unie eh, podporuje reformy v těchto zemích eh, v rámci naší politiky. A další věc je boj proti eh, financování terorismu, praní špinavých peněz a souvisejícím problémům. Evropské agentury, jako je Europol, Eurojust nebo agentura EU pro prosazování práva. Jsou agentury, které se zapojují do posilování kapacit v partnerských zemích tak, aby docházelo k efektivnímu boji proti organizovanému zločinu. EU také přispívá k integrovanému řízení hraničních kontrol, především na moldavských hranicích. Existuje tam mise EU. Rovněž bojujeme proti kybernetickému zločinu, především na Ukrajině. A také jsme eh, připraveni eh, podporovat mírový proces, eh, školíme diplomatické odborníky, spolupracujeme také s nevládními organizacemi v této oblasti. Jsou zde další příklady, ale ty už nebudu uvádět. Ehm, nicméně existuje eh, například spolupráce v oblasti eh, boje proti eh, dopadům mm, katastrof. A taková spolupráce existuje mezi EU a Moldavskem. Zovně, zároveň existuje společná obrana a bezpečnostní politika. To je součást naší spolupráce s východními partnery. A ještě několik uh, slov k Rusku. Posilovat odolnost v postověckém prostoru uh, je něco, co musí zohledň, uh, zohledňovat širší kontext. Rusko a jeho anexe Krymu, destabilizace východní Ukravi, Ukrajiny, a další konflikty, eh, to je něco, čím Rusko vyzývá Evropskou unii. Rusko nerespektuje základní principy eh, OBSE, eh, včetně suverenity států a včetně možnosti států bránit své území. Eh, zároveň Rusko eh, anexi Krymu porušilo eh, nedotknutelnost hranic suverénních států. Rusko nerespektuje svobodu států rozhodnout se, jaká bude jejich bezpečnostní politika. Přesto se ale snažíme o produktivní spolupráci s Ruskem. Eh, tak, aby naše spolupráce byla v zájmu EU. Nicméně eh, jde nám o to, aby Rusko respektovalo základní principy eh, předtím, než budeme moci s Ruskem plně spolupracovat. Je třeba, aby Rusko respektovalo a implementovalo dohody z Minsku Naším cílem je posílit odolnost u našich východních partnerů a tím dojde k posílení um, Evropské unie samotné. Pokud jde o cvičení Západ, my se domníváme, že uh, každá země má právo na vojenské cvičení, pokud to ale probíhá v souladu s mezinárodními dohadami, včetně uh, dohod v rámci OBSE. Um, Rusko je členem OBSE. Pokud jde o e, střední Asii, pár slov na závěr. My prosazujeme regionální spolupráci ve střední Asii. Je třeba zde řešit e, regionální bezpečnost a také regionální řízení e, přírodních zdrojů. Domníváme se, že přeshraniční spolupráce je zásadní, je třeba, aby e, došlo k propojení Afghánistánu se Střední Asií prostřednictvím nejrůznějších projektů. To je e, důležité pro posílení stability tohoto regionu. Na závěr bych chtěl říci, že doufám, že e, jsem vám dal zásadní informace o tom, jak důležitá je pro nás bezpečnost eh, postsovětského eh, prostoru. Spolupracujeme se zeměmi eh, našeho východního i jižního sousedství, přesto je zde ještě prostor pro užší spolupráci. Je třeba spolupracovat s místními aktéry i s mezinárodními organizacemi, včetně NATO. V této spolupráci chceme pokračovat i v dlouhodobém výhledu. Existují důkazy, které ukazují, že eh, dobrá vláda a efektivní odpovědné systémy eh, zajistí eh, také vývoj a to je nejlepší prevence násilných konfliktů. Chceme podporovat udržitelný vývoj a reformy v těchto zemích. Chceme zároveň podporovat dodržování lidských práv a řádné zprávy a řízení. Od vytvoření Evropské unie občané EU a členské státy byli v podstatě uchráněni ozbrojeným, před odzbrojenými konflikty. Situace ale e, v současné době na východě, v našem východním sousedství je napjatá. Existuje zde rostoucí nebezpečí a my toto nebezpečí musíme řešit na různých úrovních. Pokud chceme být eh, entitou, která bude zajišťovat bezpečnost, eh, já myslím, že jsme na dobré cestě. Děkujeme, děkujeme, vážený pane řediteli. Toto byl oficiální hlas odpovědných evropských institucí ESVČ. A nyní bych dala ráda slovo panu Jamesu Sherovi, aby přednesl svůj příspěvek. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Vážení hosté, dámy a pánové, excelence, jsem nesmírně rád, že mám možnost být mezi vámi a opětovně být již po druhé pozván na vaše jednání. Dva měsíce po Rusko gruzínské válce. No, jsem se zúčastnil v Moskvě v, na obědě a prezident Medvěděv řekl následující. Toto je naše část našeho světa. My jsme propojeni s našimi sousedy z historických, kulturních důvodů a zároveň z přízněnosti našich duší. Po 15 let jsme vám říkali, že sem nepatříte. A Rád bych řekl ještě jednou, že s tím eh, nebudeme souhlasit a nebudeme to tolerovat. A chci to zopakovat ještě jednou. Dokonce i před rokem 2014 se Rusko považovalo za zemi, která je strategicky kontraofenzivní vůči světu, eh, který považovala za posledních 25 za západní mm, nebo za oblast, do které Západ geopoliticky zasahoval. Ruskí představitelé často otevřeně i za zavřenými dveřmi tvrdili, že s historickým západem nemají problémy. Myslím si, že to mysleli do velké míry upřímně. Ovšem to, co spochybňovali a čím měli problém, byla legitimita politického západu který se najednou přiblížil k ruským hranicím a zasahuje do něčeho, co Rusko považuje za ruský svět. Vladimir Putin již v roce 2009 zdůrazňoval tuto věc, překračuje to hranice ruského jazyka a dokonce i e, hranice východ-sever, ale zároveň to zahrnuje veškeré oblasti, ve kterých Rusové měli historický vliv. I když Rusko od roku 2008 využilo vojenské síly ke změně hranic, jejich e, primárním problémem je problém politický politických hranic a ne fyzických hranic v Evropě. Evropská unie se může domnívat, že rozšiřování liberální demokracie, tržního státu, právního státu a lepšího propojení s Evropou je ke prospěchu všech subjektů. Ovšem ruské současné elity si to nemyslí a já pochybuji o tom, že jakékoliv zapojení či dialog by mohlo mm, jejich přesvědčení v tomto ohledu změnit. Nyní nerelevantní to, že tato civilizační perspektiva, tento civilizační pohled je posílen i geopolitickými názory eh, ruského vojenského velení. Protože toto vojenské velení, a nejde pouze o současnost, jde o záležitost, která platila již několik ehm, století, ještě před rokem 1917. Hrozba není mm, definována pouze eh, tak, jak vidíme na západě, určitým záměrem nebo možnostmi, ale blízkostí a eh, určitého prostoru, to znamená klientského prostoru, určitých eh, sfér zájmu, určitého bufferu, to všechno je součástí geopolitického uvažování Ruska, geopolitického projevu Ruska. Od dob Brežněva jsme neviděli užší integraci mezi politickými a vojenskými cíly konkrétního státu, než je tomu v současnosti. A toto je praktická realita, na kterou nesmíme zapomínat, když řešíme problematiku východního partnerství a naše vztahy s těmito zeměmi. Problémem v tomto ohledu, jak všichni víme, je to, že východní partnerství není pouze nějakým prostorem. Je to spojení zemí, které mají své vlastní zájmy, své vlastní aspirace. Mnoho elit eh, v těchto zemích eh, považuje úzké vztahy s Ruskem za klíčový cíl. Problém ovšem pro tyto země a tyto elity je v tom, že eh, Rusko se považuje za arbitra v tomto ohledu. Rusové vždycky tvrdí, že určitá dohoda musí být založena na jejich podmínkách Arménie sice rozhodovala o svých vlastních národních zájmech, ohledně toho, že jejich bezpečnost bude posílená jejich členstvím v kolektivní eh, dohodě, v dohodě o kolektivní obraně, ale zároveň se elita dohodla na určitém konsenzu a toto, že jejím zájmům a aspiracím by mohla sloužit i přidruženost k Evropské unii. A i přesto na podzim v roce 2013 Vladimir Putin velice brutálně i jasně řekl v konverzaci, které část mi byla zopakována, prezidentu Saxianovi, že tato volba, či tato možnost pro Arménii neexistuje. Zde je seznam eh, všech zbraní, které by Azerbajdžán od nás chtěl nakoupit a jsou ochotni za to zaplatit opravdu hodně a e, zde je rozhodnutí, které e, bude vaším rozhodnutím v tomto ohledu. Viktor Janukovič, e, ještě prezident Ukrajiny v minulosti, sám rozhodl o tom, že klíčovou prioritou jeho úřadu by bylo být Ukrajinou bez politické příslušnosti či nějakého naklonění a že by umožnilo Rusko sice přístup k její flotile na pobřeží Černého moře a zároveň se přibližoval k NATO a myslel si, že tímto způsobem bude mít možnost získat eh, dohodu o přidružení i s Evropskou unii. Ovšem došlo k většímu, čím dál tím většímu tlaku, dokonce i ve veřejných televizních kanálech, kde Viktor Jankovič říkal, že mm, eh, od nich požadují příliš moc, zatímco odpověď zněla, tohle je pouze začátek. A ještě předtím, ještě před rozhodnutím eh, nepokračovat v v jednáních o přidružené dohodě s EU mu prezident Putin velice jasně a detailně popsal to, jak jednoduché by bylo pro Rusko zničit ukrajinskou ekonomiku a především finanční zájmy blízké přímo Janukovičovi. Ať už to bylo vlachování, to nemůžeme posoudit, ale víme, eh, že takto přesně to v tom období vypadalo. V 90. letech jsem velice úzce spolupracoval s diplomatickými i obrannými složkami Ukrajiny. V podstatě se vědělo mezi našimi lidmi na velvyslanectví, že v tom období, v takovém, řekněme, víceméně rozumném období, byla Ukrajina permanentně atakována Ruskem, tlačena k tomu, aby dělala kroky proti svým vlastním národním zájmu. Tak to vypadal kontext tohoto vztahu. Takže z našeho pohledu by nemělo být nahlíženo binárním způsobem na tento vztah mezi Ruskem a Ukrajinou dokonce už od toho období 19, 90. let 20. století. Co tím chci říci? Zatímco zde nevidíme žádné náznaky toho, že by Rusko zvažovalo změnu svých zájmů v těchto zemích, eh, které my považujeme za země východního partnerství, jsou zde určité příznaky toho, že o strategii začíná uvažovat a neví úplně přesně, jaké budou jejich další kroky. Proč tomu tak je? Je zde několik důvodů. Došlo k takové patové uličce na Ukrajině, nejenom s ohledem na západní politiku v tomto ohledu, ale i proto, že konsolidace a určitá rezilience Ukrajiny je mnohem větší a překročila očekávání. Já samozřejmě to mm, není pro mě příjemné o tom hovořit, ale největším stimulem v tomto ohledu eh, si myslím, a pro vás to možná nebude příjemné slyšet, je Mm, postup vlády Donalda Trumpa, jeho vlády, ne jeho osobně. Protože po dlouhém období zvažování došlo k následující věci, následujícímu závěru. Prezident Trump je v podstatě nějakým rukojemníkem zpravodajských obraných e, služeb CIA, kteří řídí celou politiku a lidé, kteří Trump eh, jmenoval do svých funkcí, jsou mnohem eh, silnější v tomto ohledu a rozhodnější než ti, kteří pracovali s prezidentem Obamou. Další věc, která vyšla najevo je ta, že tato vláda prokázala, že je ochotná jednat, jakmile dojde k překročení tzv. červených linií, že jsou ochotní jednat unilaterálně, robustně a bez varování jeden z důvodů, který je nepříjemný pro v tomto ohledu pro Evropu samozřejmě je tento prvek, který je určitým omezová, omezením pro Rusko v tomto ohledu. Viděli jsme e, to jasně v Syrii, tento důkaz tohoto postoje. A další věc je následující, tento, toto komplexní úsilí změnit Evropu zevnitř a hrát určitou roli v rámci volebních procesů a volebních systémů v rámci evropských zemí. Mm, to, řekněme, nepřineslo očekávané výsledky. A poslední bod z těch mých třech, čtyř minut, které mám k dispozici, je následující. Začátek určitého rozumného postoje pro nás a pro naší část světa je pochopit to, že stávající podmínky, normativní projekty EU jsou geopolitického charakteru, ať už si to přejeme či nikoli. A to, že Evropská unie je zásadním geopolitickým hráčem, ať už si eh, tuto pozici přeje či nepřeje hrát. A Dalším závěrečným bodem, a rád bych vás požádal, abyste ho alespoň vzali na vědomí, je to, že Ruské perspektivy a pohledy, o kterých jsem zde hovořil, jsou, mají hluboké kořeny a budou zde, mají dlouhodobé dobý charakter. Nejsou to pouze názory Vladimíra Putina. A i v těch nejpřijatelnějších podmínkách a za nejpříjemnější situace, a bohužel ne všechny podmínky zde tomu nahrávají, vidíme, že další vedení v Rusku i po Vladimíru Putinovi bude postupovat přesně tímto způsobem. Jsem si vědom toho, že na začátku 90. let tyto perspektivy a ruské pohledy byly diametrálně odlišné od stávajících, ovšem ruské perspektivy v tomhle v tom období romantismu, jak oni to nazývají, se začaly velice rychle měnit a mnohem dříve, než si to kdokoliv z nás dokázal vůbec povšimnout. A úplně poslední bod. Východní partnerství proto a naše vztahy se zeměmi východního partnerství budou muset přežít v těchto antagonistických podmínkách nebo selhat. A právě proto bychom měli velice seriózně zvážit to, jaké jsou naše cíle, jaké prostředky máme k dispozici, co bychom měli udělat a co naopak za žádných okolností neměli udělat. A jelikož mám ještě 45 vteřin k dispozici, ještě jedna poznámka pod čarou. Západ 2017. O tomto cvičení jsem se nezmínil proto, že to možná bude, já, já si to myslím, i když možná se mýlím, bude to kolosální antiklimax, který eh, bude abychom zde zvažovali nějaké negativní potenciály tohoto cvičení, to si myslím, že skutečně by nemělo smysl, aby to nějak dávalo eh, soulad s popsáním těch podmínek stávajícího světa, o kterých jsem před chviličkou pohovořil. A tím bych ukončil můj příspěvek. Děkujeme, děkujeme, říká paní předsedající. Já... Děkuji. A nyní bych eh, dala slovo profesoru Andreasu Ráči. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji vám eh, za pozvání, další pozvání do Evropského parlamentu. Jsem zde již po druhé a musím říci, že to, čeho, co teď sdělím, budou moje čistě osobní názory, nezastupuji v tuto chvíli žádnou instituci, organizaci či stát. Je pro mě jednoduché, ale zároveň je obtížné vystupovat po Jamesu Sherovi. Jednak bych totiž mohl všechno zkrátit a říci, že s ním plně souhlasím. Nicméně já se přesto pokusím doplnit eh, do toho kontextu několik podrobností a soustředím se ve svém eh, vystoupení zejména na obranu a bezpečnostní situaci na Ukrajině. Pokud jde o Rusko, tak eh, zde je třeba si uvědomit, že z hlediska Ruska uplatnění ozbrojených sil a násilí pro politické účely se vždy eh, osvědčilo. Alespoň od roku 2008 vezměme si například eh, Gruzii. Tehdy bylo velice nepravděpodobné, že by Gruzie kdy vstoupila do NATO. Přesto ta válka eh, tam proběhla. Podobně se tomu tak stalo na Ukrajině v roce 2014. I tam bylo dosaženo dlouhodobého poškození eh, Ukrajiny. Válka, kterou eh, zahájili, intervence, kterou zahájili Rusové v roce 2015 eh, v Sýrii a to byla třetí největší intervence, kterou Rusko provedlo od rozpadu Sovětského svazu. Byla to vlastní vojenská operace, tak tato syrská operace učinila z Ruska opět jednu ze světových velmocí alespoň pokud jde o následná vyjednávání o uspořádání situace v Sýrii. Takže z tohoto hlediska není důvod eh, se domnívat, že by Rusko od těchto postupů dále upostilo. Naopak eh, se tyto praktiky osvědčují, osvědčuje se jim použít sílu a vojenské síly pro politické účely. Jak řekl James, eh, nejde o naprostou válku a plně ozbrojený konflikt, ale jde o čas, jde o kombinaci a jim to funguje. Druhá věc, Tady se krátce zmíním o cvičení Západ. Ruské ozbrojené síly zatím nejsou dostatečně připraveny na kompletní válku. I původní lhůta pro reformu ruské armády, to byl rok 2020, tedy za tři roky, Ukazuje se, že směrem k tomuto cíli je na cestě celá řada překážek. Jsou to nedostatečné finance, klesající cepa, cena ropy, hospodářské problémy v Rusku, závažné technologické obtíže, které rovněž brání provádění reformy. Uvedu jedno konkrétní číslo. Je tady v tuto chvíli více než 600 ruských zbraňových systémů, které nemohou být dobudovány, pokud Rusko nezíská díly ze západu, takže eh, Rusové jsou v tomto vlastně na západu eh, závislí. Royal eh, se ve Británii k tomu vydal loni podrobné informace. Zároveň je Rusko také závislé do určité míry závislé na ukrajinském zbraňovém a obraném systému a průmyslu, pokud jde o náhradní díly a součásti, které jsou důležité například pro střely a vrtulníky. K tomu všemu se přidávají demografické problémy, problémy s, s nepopularitou eh, současného fungování ruské armády a tak dále. To znamená, že ruská armáda má skutečně pouze omezené možnosti fungování a v Syrii se to prokázalo, ale přesto chci zopakovat, že si nemyslím, že současná ruská armáda tedy je připravená na kompletní válku a zde je třeba připomenout, že veškeré války, které vedly od roku 2008, to znamená Ukrajina, Gruzie a Sýrie, tyto války eh, vedly s nepřáteli, kteří byli jednoznačně slabší než Rusko samotné. Konflikt s NATO by měl naprosto jiný rozsah a velikost a to mm, na takový určitě nejsou připraveni. Teď k západu stručně. Chtěl bych zde eh, ocitovat Killa Joyce, Chatham House, který řekl, že mobilizační potenciál by neměl být směšován s bojovou eh, schopností. Rychlá mobilizace není totéž, co přesunout desítky tisíc eh, vojáků a není to totéž, eh, co skutečné bojové schopnosti. A ještě je potřeba zvážit jednu věc. Za šest měsíců proběhnou v Rusku prezidentské volby. Nejedná se o okamžik, kdyby eh, kdokoliv rozumný z ruské eh, elity volal po otevřené válce. A pokud jde o Ukrajinu, tak eh, Především bych chtěl zdůraznit, jako člověk z akademické oblasti, mám rád jasno v terminologii. Často totiž čteme o ukrajinském konfliktu nebo konfliktu na Ukrajině. A ono se nejedná o tutéž věc. Já dávám přednost vyjádření konflikt na Ukrajině, protože když hovoříme o ukrajinském konfliktu, tak to implikuje, že se jedná o něco domácího, interního, zkrátka vnitřní záležitost Ukrajiny, kde není žádný vnější aktér a on tam je. A já tedy doporučuji, abychom hovořili o konfliktu na Ukrajině. A pokud chceme tento konflikt zařadit, to, jaký konflikt se jedná, tak eh, já mám eh, rád definici Lorence Friedmana, který říká, že se jedná o limitovanou válku, omezenou válku. Jinými slovy jde o válku, kdy určitě části frontové eh, linie jsou skutečně uh, bojovou zónou, ale zároveň přetrvávají diplomatické vztahy. S těmito dvěma zeměmi funguje obchod, hranice jsou otevřené, lidé mezi sebou mohou udržovat kontakty, to znamená, ta válka není naprostá, je, řekněme, omezená, přesto ale trvá dva či tři roky. A pokud jde o konkrétní konfliktní zóny, tak je, začneme Krymem, aby to bylo kratší. Nelegální eh, okupace eh, tohoto eh, poloostrova vedla k militarizaci tohoto území, nejenom proto, aby byl odražen případný útok, ale Rusko tam nasadilo rozsáhlé prostředky, které brání vstupu na území. Jsou tam umístěny střely, poloostrov je obrněn proti jakémukoliv útoku ze západu. Opevňují poloostrov mnohem více a intenzivněji, ehm, než kdyby se chtěli bránit pouze případnému útoku ehm, z Ukrajiny. Eh, ruku v ruce s tím jde i řada systémových ehm, porušení eh, práv místního obyvatelstva, včetně krymských eh, Tatarů a ukrajinských občanů na Krymu. Špatnou zprávou je, že dokud Rusko bude fungovat tímto způsobem, tak je velice nepravděpodobné, že by se situace na Krymu změnila. A co se týče východní Ukrajiny, tak již zaznělo, že se jedná o aktivní nevyřešený konflikt a skutečně zmrazený není, protože každý den se porušuje příměří, dochází každý den ke ztrátám na obou stranách, to znamená, že ten Eh, konflikt přetrvává, není to klidná eh, frontová linie, je to pokračující ta omezená válka, limited war. Pokud jde o ruskou strategii pro východní Ukrajiny, tak ta se nejméně čtyřikrát změnila od začátku války. V současné době se zdá, že eh, strategie je taková, že si chce Rusko ponechat Donbas, že chce Rusko ponechat Donbas v rámci Ukrajiny, to znamená, že dočasně okupovaná území zůstanou eh, na Ukrajině, ale pod ruskou kontrolou a Ukrajina bude udržovaná v oslabené py. Pokud jde o bezpečnostně obrané aspekty, tak ozbrojené síly takzvané Doněcké národní eh, republiky a Luhanské, Luganské národní republiky, těchto dvou eh, neuznávaných subjektů, tak jejich ozbrojené složky v tuto chvíli čítají eh, na 40 tisíc eh, mužů, mají asi 300 eh, tanků, 400 obrněných vozidel a pokud jde o organizaci, strukturu, vycvičení, důstojníky, důstojnický sbor, tak tyto zbrojené složky jsou plně interoperabilní s ruskou armádou. Můžeme tedy také říci, že tyto složky jsou vlastně takovými zastupy vstupujícími jednotkami ruské armády byly tímto způsobem vycvičeny a vybaveny. A strategickým ruským cílem tady zdá se je to, aby Rusko zajistilo, že Ukrajina nebude schopna tento konflikt vojenským způsobem vyřešit. I kdyby Ukrajina mm, dostala účinné protitankové eh, systémy ze západu, tak by to situaci nevyřešilo. Dobrou zprávou je, že eh, ozbrojené složky Ukrajiny se liší od těch, eh, kterými disponovala Ukrajina v roce 2014. Jako akademik hodně čtu, takže zmíním nedávnou knihu polského kolegy s názvem nejsilnější armáda, kterou Ukrajina kdy měla. Doporučuji k přečtení. Tato armáda má eh, zhruba 200 tisíc mužů a má rozsáhlé bojové zkušenosti. Ukrajinská armáda totiž udělala něco bezprecedentního. Vlastně všechny bojové jednotky rotovaly na frontové linii, to znamená, že každá jednotka získala skutečně praktickou bojovou zkušenost. Vezměte si armády vašich eh, států a poměr těch eh, vojáků, kteří skutečně reálně bojovali na Ukrajině, eh, je to v podstatě 100%. Tato armáda je tedy skutečně bojeschopná, je schopna držet bojovou linii proti separatistům eh, neboli ruským silám a poslední eh, silný pokus separatistů a tedy ruských jednotek změnit eh, hranici, to bylo v Marince, a ukrajinská armáda tam naprosto uspěla a plně tento útok odrazila. Od té doby je frontová linie v podstatě stabilní. To znamená, od odolnost této armády je obrovská, morálka vysoká, mají tu obrovskou eh, bojovou zkušenost, jak jsem říkal. Ukrajinská armáda je také schopna provádět úspěšné operace za separatistickou linií. Tato armáda je schopna v podstatě obstát za jakékoliv situace, kromě kompletní války s Ruskem, což je ta dobrá zpráva. Nicméně nesmíme zavírat oči před dalšími problémy, kterými armáda trpí, eh, zejména proto, že tyto problémy budou mít dlouhodobý dopad na celou Ukrajinu. Tím nejdůležitějším problémem je eh, problematika eh, bojovníků, kteří se vracejí z frontové linie. Jsou to desítky tisíc bojovníků, kteří trpí posttraumatickými poruchami, dostává se jim velice omezené zdravotní péče a to bude velice mm, dlouhotrvající problém pro celou zemi. Dalším problémem je disciplína. Oficiální údaje uvádějí, že v roce 2016 eh, nebojové ztráty ukrajinské armády překročily bojové ztráty. Co tím eh, míním, když říkám nebojové, státy, to znam, eh, nebojové ztráty, to jsou sebevraždy, vraždy, eh, ne, opatrné zacházení se zbraněmi a vezměte si, že tyto ztráty jsou vyšší než ztráty bojové. Nicméně z dlouhodobého hlediska já to vidím optimisticky. Myslím si, že Rusko nebude připraveno ani ochotno pustit se do kompletní války s Ukrajinou a cokoliv omezenějšího Ukrajina zvládne. A pokud eh, se eh, američané rozhodnou, že dají Ukrajině k dispozici nakonec účené protitankové eh, zbraně, tak to určitě šance Ukrajiny proti Rusku zvýší, i kdyby se Kreml rozhodl pro velkou ofenzívu. A to si myslím, že je třeba zvážit. A také je třeba zvážit to, že v roce 2019, to znamená za dva roky, proběhnou jak parlamentní, tak i prezidentské volby na Ukrajině. A bude eh, v ruském zájmu výsledky těchto voleb samozřejmě ve svůj prospěch ovlivnit. Takže v tuto chvíli mm, ještě čekáme na ruské prezidentské volby a neočekávám, že v mezidobí Rusko udělá nic eh, Eh, jiného vůči Ukrajině, než to dělalo za poslední dva roky. Ale v období mezi ruskými prezidentskými volbami a ukrajinskými volbami se situace může eh, stát mnohem méně stabilní. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane profesore, a nyní předám slovo paní, paní Anne-Marie Diner, aby vystoupila. Prosím. Thank you, Chairman. Thank you for Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za pozvání. Děkuji, že jste mě pozvali již po druhé. Vzhledem k tomu, že András a James hovořili anglicky, budu také hovořit anglicky. I když nejdřív jsem přemýšlela o tom, že budu hovořit polsky, ale možná bude eh, pro všechny lepší, když budu hovořit anglicky. Chtěla bych představit některé informace o bezpečnostním rozvoji v Bělorusku, včetně eh, informací o běloruské armádě, protože je to velice zajímavé. Může to pro vás být zajímavé, také v kontextu eh, toho, jak přistupovat eh, ke cvičení západ. Na, za, na začátek dvě věci. Anexe Krymu a, a boj o východní Ukrajinu, eh, to je něco, co eh, zaktivovalo bezpečnostní architekturu východní Evropy. A také běloruské úřady, protože se museli začít více, více soustředit na své vojenské jednotky. A nyní jsou vyšší investice do běloruské armády. A Bělorusko schválilo minulý rok třetí vojenskou doktrínu v reakci na měnící, měnící se geopolitickou situaci ve východní Evropě. Tento dokument je velice zajímavý. Soustředí se eh, také na hybridní nebezpečí a informační válku. Když si přečtete tento dokument, eh, je eh, v něm vidět, že se nejedná jenom o nebezpečí ze západu, ale také o nebezpečí z východu. Pokud je o běloruskou armádu, doufám, že to na slajdu vidíte. Během posledních 25 let se velikost um, armády snížila o čtyřnásobek ze 40 nebo na 46 tisíc nebo ze 46 tisíc na 13 tisíc. Máme zde 8 jednotek, které podléhají ministerstvu obrany. Asi 60 vojáků eh, má smlouvu, 40 eh, mají eh, povinnou vojenskou službu. pokud máte vyšší vzdělání, máte vojenskou službu na 12 měsíců, pokud nikoli, potom jste v armádě na rok a půl. Zde máme strukturu běloruské armády. Existují dva vojenské distrikty, Myslím, že a to není chyba, že zde není a východní distrikt. Máme zde západní distrikt a severozápadní distrikt. A myslím, že to hodně říká o obraně této země. Další slide. Zde vidíte běloruskou armádu a její vybavení. Měj, mají 515 eh, tanků, 875 eh, eh, pěšího vybavení a potom 961 jednotek dělostřelectva. 44 ehm, letadel schopných bojovat a 29 helikoptér eh, schopných bojovat. To je také problematická otázka pro běloruské jednotky, protože naprosto závisí na Rusku. Ehm, pokud je o obranu. Zde vidíte graf, kolik Bělorusko vydává na eh, vojenství. Je to méně než 2%. Eh, minulý rok to bylo asi 500 eh, milionů dolarů, což je asi 4 až 5 rozpočtu této země. Není to mnoho. Běloruské úřady zdůrazňují, že nejsou schopni konkurovat Rusku či NATO a, a mají velký strach z toho, že jsou uprostřed mezi NATEM a Ruskem. Pokud je o spolupráci s Ruskem, podívejme se na tento slide. Rusko je eh, hlavní eh, ekonomický, politický i vojenský partner pro Bělorusko. Existují, existuje zde um, dohoda států Unie. Ačkoliv Bělorusko je teoreticky neutrální a stát, je členem Organizace pro bezpečnost této oblasti. Rusko a Bělorusko mají společná cvičení. E, Znám je cvičení Západ. Předchozí cvičení e, se konalo v září 2013. Ale existují další cvičení, které se nazývají Union Shield. Poslední cvičení Západ proběhlo v roce 2013, jak už jsem řekla. V západní části Běloruska a v oblasti Kaliningradu. Co bylo tehdy zajímavé, bylo, že se tam bojovalo s událostmi, s teoretickými událostmi, e, k jakým došlo během arabského jara. Zároveň se zde cvičil boj proti terorismu, ale zároveň zde se zde využívalo na 70 tanků, na desítky helikoptér. Toto cvičení zahrnovalo také e, šest e, lodí eh, z pobaltského námořnictva Ruska. A pokud jde o Union Shield, a poslední cvičení proběhlo v září 2015, zahrnovalo 6700 eh, eh, vojáků z Ruska a 1300 vojáků z Běloruska a také na 400 kusů vojenského vybavení. Tyto dva státy eh, spolupracují eh, také v rámci eh, obrané organizace v této oblasti. Organizují rovněž vojenská cvičení se Srbskem v rámci slovanského bratrství. Pokud jde o vojenskou závislost Běloruska a Ruska, je zde pouze jedna věc, ve které Rusko závisí na Bělorusko. Je to ještě eh, pozůstatek ze sovětských časů. Eh, Bělorusko produkuje platformy pro eh, raketové systémy. Existuje továrna v Minsku, která tyto raketové systémy produkuje, nejenom jaderné. A Bělorusko také renovuje některé motory Eh, ruského vojenského vybavení. Zároveň Ukrajina využívá této možnosti. V současné době dochází eh, k renovacím eh, některých, některých kusů vojenského vybavení v Bělorusku. Pokud se podíváme na mapu, vidíme zde vzdálenost mezi Moskvou a hranicemi NATO. Je zde také Bělorusko. Je zde vidět, proč Bělorusko je tak důležité pro Rusko. Musíme si uvědomit, že z ruského pohledu běloruské území eh, je územím, kde Rusko může eh, provádět eh, vojenské operace, ať už defenzivní nebo ofenzivní. Z ruského pohledu eh, je Bělorusko určitým eh, vojenským územím a nejde zde o Bělorusko jako takové. Eh, ještě několik informací k tomu cvičení Západ. Existují informace ehm, o tom, jak toto cvičení by mělo eh, vypadat. Já bych se nesoustředila eh, jenom na systém Iskander, ale také eh, na systém Kalibru který byl testován během, během syrské války. Je možné tento systém připojit na ponorky a používat v Pobaltí. Ehm, dosah je 2000 kilometrů. Tento systém je možné používat také eh, pro jaderné zbraně. A dále, zde vidíte mapu, která ukazuje, jak vypadá rozestavení armády v Rusku. Rusko se rozhodlo vytvořit novou divizi která naprosto mění situaci na hranicích. Minulý rok se změnila struktura a také um, řízení pobaltského námořnictva bylo změněno. Uh, tento, toto cvičení Západ bude také určitým testem uh, tohoto nového uspořádání ruské armády. Existují nové jednotky, tankové jednotky a také nové řízení eh, pobalského námořnictva, ruského pobalského námořnictva. Manévry eh, proběhnou v Bělorusku a na západě Ruska. Oficiálně budou zahrnovat 20 700 eh, vojáků, to je velice důležité, 27 000 vojáků to je zásadní číslo, protože pokud by to bylo více než 30 tisíc vojáků, potom by obě strany musely pozvat pozorovatele OBSE. Není to ale všechno. Cvičení, které proběhne v Bělorusku, bude jenom část celkového obrázku. Zároveň pobaltské námořnictvo nebo ruské námořnictvo v Pobaltí bude mít vlastní cvičení a pravděpodobně také eh, proběhne cvičení eh, kontroly připravenosti k boji eh, v jižní oblasti. Znamená to tedy, že Rusko nebude aktivní pouze v Bělorusku během tohoto cvičení. tuto chvíli eh, je třeba nesoustředit se eh, jenom na cvičení západ, ale podívat se také na to, co probíhá na východě. Před dvěma týdny proběhlo například společné cvičení s Mongolskem. Jaké jsou hlavní cíle toho cvičení západ? Eh, kontrolovat Bělorusko, zároveň ukázat eh, svoji cílu vůči, sílu vůči eh, východoevropským státům. Podle scénáře, který byl zveřejněn přednedávnem, eh, poukazuje na to, že Bělorusko zkrátka nemůže se samo ubránit bez Ruska. Věc, která může být zajímavá pro vás, je, že Bělorusko se snaží vystupovat transparentněji, upřímněji než Rusko ale jak můžeme vnímat Bělorusko jako partnera ve chvíli, kdy oni nás vnímají jako hlavního nepřítele? Když se podíváme na mapu cvičení, a, státy, proti kterým toto cvičení v podstatě je namířeno, je Polsko a Litva. Musíme být tedy velice opatrní, pokud jde o jejich záměr. a musíme být velice opatrní, pokud jde o to, zda chtějí spolupracovat. Na závěr bych chtěla říct, že situace v Bělorusku se mění. Běloruské úřady vědí, že musí mít partnery eh, na západě, v Evropě, protože se poučili ze situace na Ukrajině. Bojí se, že zůstanou s Ruskem odsam, osamoceni, ale zároveň to eh, neznamená, že by překročili tu červenou línii stanovenou Ruskem zůstávají ehm, součástí eh, obrané organizace eh, v této oblasti, ehm, mají ekonomické partnerství eh, s Ruskem a jsou loajální vůči Rusku. Já osobně si nemyslím, že se Rusko rozhodne nechat po cvičení vojenské jednotky v Bělorusku, protože z jejich pohledu je to nesmyslné když se podíváme na tento obrázek. Mají zde eh, tankovou eh, divizi velice blízko eh, běloruské hranice. Obě země mají raketové systémy. Dá se očekávat, že běloruská armáda je více loajální vůči Rusku než vůči Minsku, protože důležití Eh, vůdci armády, um, běloruské armády jsou um, ruského původu, byli vzděláváni v Rusku. Um, oficiálním jazykem běloruské armády je ruština, takže je zde silná lojalita vůči Rusku. Rusko má zkrátka Bělorusko pod kontrolou. Jak András řekl, situace se změnila, eh, probíhá reforma ruské armády. Rusko v tuto chvíli chce mít pod kontrolou státy, eh, které považuje za státy vlastního vlivu. A i když se Bělorusko bude snažit vystupovat jako nezávislý stát, má velice omezený manévrovací prostor. Děkuji za pozornost. Dám. Děkujeme, děkujeme vám. A nyní, dámy a pánové, zde máme dva vedoucí představitele meziparlamentních delegací a proto bych ráda panu Zdrojevskému dala rovnou slovo. Ten vede mezi parlamentní delegaci mezi EU a Běloruskem. Prosím, dávám vám slovo. Prosím, pane poslanče, vážená paní předsedající, milé kolegyně, kolegové. Jestli dovolíte, rád bych nejprve poděkoval, protože již dlouho jsem neslyšel tak eh, společný pohled ohledně diagnostiky toho, co se děje na Ukrajině a v Bělorusku. Další věc, která je pro mě nesmírně zajímavá, jsou i ty jednotlivé příklady, jednotlivé vztahy, které se týkají jiných zemí, například Gruzie. Já si totiž myslím, že celá tato oblast by měla být eh, společným prostorem, vůči kterému reagujeme a právě proto bychom měli hovořit společnou problematice Ukrajiny, Běloruska, Gruzie a možná i několika jiných eh, oblastí geografických. Úplně na úvod, ale jestli dovolíte, bych velice rád poděkoval za to, že jste nám přednesli takovou velice jednolitou diagnostiku a analýzu této situace a problematiky. To, co mi často chybí, jsou nějaké přesnější prognózy. Krym to je něco, co nás zaskočilo. My jsme několikrát v našem výboru hovořili o tom, proč k tomu došlo. Zdálo se, že především to bylo z toho důvodu, že mnoho informací, které byly k dispozici různých institucí, analytiků, institucí, a think tanků nebyly propojeny do jednoho celku. A právě proto se ptám zásadní dotaz prognóza v tomto ohledu, informace, které se týkají různých otázek, hospodářského, ekonomického, ale i vojenského charakteru, ale zároveň i určité možnosti fungování v kyberprostoru. Dále jsou to různé aktivity a činnosti propagandy i na území EU a potom, jaký to má dopad na veřejné mínění i prostřednictvím jiných kanálů a prostředků, které jsou tímto způsobem využívány. A postat, poslední záležitost je praktický dotaz. Velice se zajímám o to, jakým způsobem by Evropa měla reagovat na tuto situaci s neklidněním, tím, že to pouze pozorujeme, tím, že se občas budeme snažit informovat eh, naši veřejnost o skutečných faktech a informacích, nebo by měla Evropa naše struktury, naše programy na to mít to ofenzivnější postoj a lépe a přesněji charakterizovat eh, možná rizika. Ještě jednou dovolte, abych vám všem poděkoval. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Otmar Karás, který vede mezi parlamentní delegaci mezi EU a Ruskem. Dávám vám slovo. Paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, já bych chtěl srdečně poděkovat za to, že jste zorganizovali tuto akci. Přednášky byly velice zajímavé a nápomocné, byly také analytické, analytické ukázaly nám souvislosti a zároveň přinesly obavy. V podstatě, jinými slovy, s větší kompetencí, zde bylo potvrzeno to, co už delší dobu slyšíme v různých výborech. Už celou řadu měsíců či let se o tom na výborech bavíme, analyzujeme to a obáváme se toho. Ukazuje se zde také jasně, že všechny krize na východě mají nějakou souvislost s vývojem v Rusku. Mají souvislost s politikou Ruska, s cíly Ruska. Ukazuje se, že cílem Ruska je destabilizovat v podstatě všechny země bývalého sovětského slavu, Eh, svazu, tak aby byly zase závislé na Rusku. Na druhé straně se tyto země snaží přiblížit EU nebo se stát členy NATO a Rusko se to mu snaží zabránit. Snaží se ty země destabilizovat a izolovat tak, aby tyto země byly na Rusku závislejší. A na druhé straně zde máme situaci, která posiluje konflikty v těchto zemích. Tato situace má samozřejmě dopady také na Evropskou unii. Já souhlasím s tím, co říkal předchozí řečník. Máme diskrepance uvnitř Evropské unie pokud jde o analýzu a pokud jde o veřejné mínění. A kvůli tomu, že existuje takováto diskrepance, takovýto nesoulad eh, mezi veřejným míněním a politikou, je Evropa rozdělena. Ve svých akcích a reakcích je oslabena. A kvůli tomu, že právě existuje tato diskrepance, tento nesoulad, máme zde situaci, eh, že se lidé ptají, jaké existují prognózy. Já myslím, že už ale nepotřebujeme prognózy, to může být ještě nebezpečnější. Mně už to nebezpečí, jaké existuje teď, stačí. Zásadní otázka je, co může a musí Evropská unie udělat. samotné sankce nestačí. Samotné sankce nezmění chování. Nemůže eh, docházet eh, k tomu, jak to vypadá třeba v severní eh, Koreji, že neustále se objevují sankce, ale nemá to žádný dopad, že se celá věc eh, zkrátka neřeší. Každý si říká, hlavní je, že mě se daří dobře, je jedno, co se stane, my půjdeme svojí cestou a ostatní, ať si mají klidně problém v reakci na naše chování. To je obrovské riziko. Není to jenom otázka míru a války. Je to také otázka kvality našeho globálního uspořádání a také našeho rozhodování, spolurozhodování a zacházení jeden s druhým. Takže zásadní otázka je, jestli je možnost nepřilévat oleje do ohně a zároveň pokusit se stabilizovat země bývalého Sovětského svazu a současně přispět ke změně chování Ruska. Doposud se nám nepodařilo nalézt takovou cestu a to mě znepokojuje. Dochází proto k nestabilizaci ze strany Ruska a má to také vliv na destabilizaci uvnitř Evropy a my jsme tak stále více bezmocnější a bezmocnější. Tak by tomu být nemělo. Uh, um, Děkuji vám. Ráda bych se omluvila za to, že jsem nezmínila místo předsedy, místo předsedu Tibora Zanyho, který vede mezi parlamentní delegaci mezi EU a Ukrajinou. Prosím, dávám slovo. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já se pokusím o stručnost, protože jsme si vyslechli skutečně nesmírně kvalitní prezentace našich hostů a jsem vděčný vám i jim za to, že jsme zorganizovali toto dnešní setkání a jménem evropské delegace, mezi parlamentní delegace, mezi EU a Ukrajinou i našeho podvýboru. Bych rád poděkoval za toto nesmírně zajímavé slyšení. My samozřejmě sledujeme velice pozorně a s obavami vývoj v oblasti bezpečnosti na Ukrajině, především v Donbasu na východě. Je to permanentním tématem politických dialogů v Horní radě s parlamentem Ukrajiny. Jedním z cílů je prokázat to, že otázky, které se týkají bezpečnosti situace na Ukrajině, jak se nezmizí z priorit nebo se seznamu priorit Evropské unie a zároveň samozřejmě naším cílem je zvyšovat povědomí maximálně možně o tomto tématu. Čili, paní předsedající, k tomu bych rád ještě, jestli dovolíte, předložil několik otázek k těm nesmírně detailním prezentacím, které jsme si vyslechli. Ve vašich prezentacích jsem již zaznamenal určité odpovědi na otázky ohledně mm, nedostatečné pomoci vojenskému sektoru Ukrajině nebo to, jak vypadají i současné vojenské složky Ukrajiny. Rád bych vám poděkoval za tyto odpovědi a zároveň i za těch několik slov, které se týkají bezpečnostních aspektů na Krymu. Toto jsou věci, ve kterých již jsem zaznamenala odpovědi vaší prezentaci. Ovšem jsou zde ještě tři věci, o kterých bych se rád zmínil. na pan Devini za ESVČ by mohl analyzovat vztahy mezi EU a Ukrajinou v oblasti bezpečnosti v rámci dohody o přidružení, která vstoupila konečně v platnost 1. září v pátek a jsou tam určitá ustanovení o zvýšené spolupráci v oblasti bezpečnosti, jak to konkrétně bude vypadat a jaké výhody z této posílené spolupráce by mohly vyplynout. Rád bych si vyslechl odpověď na tento dotaz. Druhá věc, stav eh, ruských humanitárních konvojů v Donbasu. Máme důkazy, které by poukazovaly na to, co vezou tyto konvoje. A třetí problematická otázka. Pokud jde o MH17, o tento let a tuto katastrofu. Mohli byste nám přiblížit, jak vypadá vyšetřování, předkládání důkazů, pokud nějaké byly předloženy. A, a ještě jednou bych rád poděkovala za to, že jsem měla možnost vystoupit a rád si poslechnu i odpovědi. Clark Moody. To je eh, speciální um, kolegyně, která jako místo předsedkyně rovněž vystoupí dneska. Děkuji, děkuji i za vaše velice milá slova na úvod, paní předsedající. Jak již bylo řečeno, opravdu všechny tyto prezentace byly nesmírně zajímavé. Zaznělo v nich mnoho informací a já bych se ráda zmínila o několika. První věc. Bezpečnostní aspekty, na které se díváme v rámci východního partnerství, znamenají, že bychom rádi získali mm, více informací o možných útocích na kritickou infrastrukturu. To znamená, že nejde pouze o vojenské aktivity, ale zároveň o to, co se děje v kyberprostoru. Myslím si, a to navazuje na předřečníka, mělo by to být i součástí naše naší veřejné diskuze. Často to není naši prioritou a myslím si, že by to měla být jedna z našich priorit. Druhá věc navazují na Jamesa Sheera a jeho prezentaci. A to jsou ty odlišné, diametrálně odlišné pohledy EU a Ruska na sousedství, které představuje východní partnerství. Jak jaké hluboké kořeny mají tyto různé pohledy a tak dále. Vy jste hovořil o potenciálních možných krocích, toho, že se s tím musíme nějak smířit, že na tom musíme nějak pracovat, protože samozřejmě tato kvadratura kruhu je nesmírně obtížná, ta stávající situace, která před námi leží. Děkujeme. Pan Michal Galer má slovo. Děkuji všem členům panelu. Bylo to nesmírně zajímavé. Já bych se chtěl připojit k tomu, co říkal Otmar Karas, co popisoval. Je pravda, že problém je v tom, že Eh, Rusko je partner, který je slabý. Eh, slabý politicky, eh, slabý ekonomicky, ale silný vojensky. Rusko je silná jenom z vojenského hlediska, jinak není nějak atraktivní. Ani pro nás, ani pro sousední země. Rusko se domnívá, že svůj vliv může zajistit prostřednictvím pouze vyhrožování, hybridní války, eh, prostřednictvím eh, síly. A to nám připomíná špatné staré časy studené války. Tehdy šlo Sovětskému svazu o zachování statusu quo, nyní jde o to, že Rusko je téměř opuštěné má to dopad na okolní státy. Já mám eh, dvě okruhy, dva okruhy otázek. První okruh se týká toho, jak dlouho se domníváte, a bude eh, Rusko schopné nést vysoké náklady, eh, například na anexi Krymu a také na zásobování Krymu. Ty náklady jsou obrovské jak dlouho bude Rusko moci nést eh, náklady na financování východní Ukrajiny. Byli jsme společně také v Gruzii a viděli jsme, co tam bylo postaveno. Viděli jsme to z gruzínské strany, eh, všechnu tu infrastrukturu. Eh, to stojí obrovské množství peněz. Takže otázka je, jak dlouho si myslíte, že Rusko může tyto věci financovat? Nebo dokážete odhadnout, kolik peněz to Rusko stojí? A druhá otázka se týká e, cvičení Západ. Hovořili jste o, počtu vojáků. E, ten je důležitý e, s ohledem na povinnost pozvat pozorovatele. A podle vašich posledních informací byly pozváni pozorovatelé NATO nebo dalších organizací, aby sledovali toto cvičení. Eh, v červenci jsme byli s delegací v Bělorusku a ministr zahraničí McCain se snažil eh, o to nás ujistit, že je všechno transparentní a že hlavně všechna vojska budou potom opět stažena. Eh, Myslíte si, že to tak dopadne, že skutečně všichni ruští vojáci poté odejdou? A nebo u příležitosti tohoto cvičení tam zůstane infrastruktura, která možná v budoucnosti usnadní eh, ruským vojákům to, aby se tam opět objevili? Thank you. Děkujeme. Paní Anna Gomeš má slovo. Děkuji za slovo. Mně je nesmírně líto, že budu muset odejít dříve, ale jistě mi odpovědi našich hostů budou následně sděleny. Dvě otázky, jestli dovolíte. Možná pan Šie by nám mohl říct si něco více o naší závislosti na Rusku, když například hovoříme o energetických projektech, to je zásadní otázka, a především s ohledem na projekty typu Nord Stream. A druhá otázka. Pan Devin přišel s těmi nesmírně zajímavými body týkajícími se boje proti praní špinavých peněz. A já si myslím, že to není pouze otázka naší odolnosti či obrany, ale zároveň schopnosti politicky reagovat. To znamená nebýt kom- komplicem v tomto ohledu, kterým se stáváme, protože my víme, že k tomuto praní špinavých peněz dochází finance, které opouští Rusko, Ukrajinu a my nic neděláme mm, proti tomuto nešváru, proti tomuto proti těmto lidem a to znamená, že v podstatě naše vlády jsou komplicem, především s ohledem na investice těchto špinavých peněz do nemovitostí v našich zemích především. Nevím, zda s tím souhlasíte. Například to, že Putin boje proti Magnickému a jeho centru, to je v podstatě velice jasně propojeno i s mm, těmi důkazy o zapojení ruské mafie do um, aféry Panama Papers. Javier um, má rovněž velice nabitý program, a, a, takže ten rovněž bude chtít vystoupit a pan Schaffhauser bude dalším. Děkuji, paní předsedkyně. Rusko zásadním způsobem porušilo Helsinskou dohodu, Budapeskou dohodu. Ruská demokracie je určitě více než zlepšitelná. A třetí věc, já Mám jasný eh, postoj, pokud jde o to, jakým bychom se měli způsobem stavět eh, k Rusku jako Evropská unie. Já myslím, že třeba se zmínit o několika důležitých věcech. Když došlo k nezávislosti Arménie a Gruzie, tak parlamentní schromáždění těchto států v Náhorním Karabachu a Jižní Osety nepřijali integraci do eh, přiřazených území, tak jak tomu bylo podle sovětských pravidel. Podle minských dohod my dáváme možnost sebeurčení na Gornému Karabachu a já se ptám, jaký je tady rozdíl mezi mm, těmito situacemi, eh, mezi těmi politickými kritérii, kdy dáváte právo na sebeurčení Hornému Karabachu a přitom eh, nepřiznáváme to tež Jižní Osety plus Krym, to je taková pandořina eh, skříníka. Navíc eh, země jako Arménie jsou mimo naši sféru vlivu. Německo za první světové války zaútočilo na Eh, Belgii. Eh, do války se zapojila následně Francie. Proč eh, to říkám, že i za konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem došlo k tomu, že někteří Ukrajinci našli útočiště v Rusku. Takže eh, když někdo říká, že na Ukrajině nedochází k internímu konfliktu, je to jako kdybychom to tež tvrdili o Sýrii. Samozřejmě, že i na Ukrajině je to interní konflikt, eh, existuje tam. A otázka uprchlíků um, Uprchlíci zkrátka prchají tam, kde je to nejsnáže, nejsnáze možné a v tuto chvíli víme, že existují ukrajinští uprchlíci, kteří eh, se uchýlili do Ruska. Taková je realita a eh, Ukrajina eh, tuto věc přehlíží tak, jako tomu bylo ve Španělsku za frankistického režimu, kdy se šlo po formalismu, ale ne po řádném uplatňování práva. Takže před námi na Ukrajině je oligarchistický režim, skorumpovaný režim, který rozvrátil zemi, podobně jako je tomu v Moldavsku, eh, kde eh, oligarchové těží z proruských eh, vztahů, ale jsou to skorumpované figury. Takže je třeba se odchýlit od čistě zákonných záležitostí a podívat se realitě do očí. mu, musíme si uvědomit, že Ukrajina to není jenom země, kde probíhá ozbrojený konflikt, ale je to země v rukou skorumpovaných eh, oligarchů a kdyby tam eh, neměli eh, svůj vliv rusové, jak by se chovali američané a číňané, jak by využili situace. Podívejme se, jak se podílejí na situaci na korejském poloostrovu. Takže jsou tady obrovské, samozřejmě mocenské vlivy jsou skutečné a politika musí být také skutečná, musí být reálná, pracovat s realitou. A další věc, pokud se a podíváte na usnesení eh, Evropského parlamentu, eh, tak eh, nejsou vždy úplně soudržné. My jsme si tady schválili usnesení o černomořské oblasti. Hovořili jsme o nutnosti koordinace, pokud jde o Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu a obranou eh, oblast. Eh, myslíte si, že bychom podobné eh, usnesení schvalovali i v okamžiku, kdy došlo k invazi na Krym? Já jsem okamžitě kontaktoval tureckou ambasádu a ptal jsem se, zda mají Eh, nějaké strategické eh, eh, plány, pokud jde o invazi Ruska na Krym a sdělili mi, že, že ne. Já jsem skutečně překvapená, když se slychám všechny mm, ty story o ruských hrozbách, ale je třeba si uvědomit, že to nebezpečí může růst a že dokonce Rusko může představovat hrozbu pro eh, Evropskou unii a to by byla obrovská katastrofa. Pokud jde o intervenci Ruska do Sýrie, tak eh, ona eh, Sýrie má mnohem blíž zeměpisně k Rusku než, spojen, než USA. Takže proč zase takový údiv? Navíc, navíc tomu předcházelo období velice dlouhé nečinnosti. A Eh, tam eh, v Syrii se bojovalo nejenom eh, s džihadisty, ale také extremistickými vahabisty. Takže je třeba zvážit, paní předsedkyně mm, upozorně řečník, aby už zakončil své vystoupení. Pokud nejsme schopni tedy pochopit, kdo je naším nepřítelem, protivníkem, tak vytvoříme sektářskou doktrínu, která nás nikam nezavede děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem nesmírně šťastný, že pan kolega nad takovým nepolemickým způsobem, na rozdíl ode mě, tento můj projev bude spíše polemický, se zmínil o několika důležitých věcech. Panu Karasovi bych rád připomněl to, že skutečně ano, naštěstí máme kancléřství, naštěstí máme státy, které jsou lépe informovány než parlamenty, které musí řešit realitu, pokud jde o historii, o kulturu a že to řeší opravdu efektivněji a ne jakožto náš parlament, pokud jde o mezinárodní vztahy a tak dále. Protože pokud jde o externí politiku našeho parlamentu a především politiku vůči Rusku, tak skutečně nevím, kde vlastně jsme nebo jak to bude vypadat. Ano, příprava a, atomové války, tak jak o tom hovořil pan Naštěstí zde máme Itálii, Španělsko, Eh, Řecko, Portugalsko, Itálii, které nejsou na stejné vlně jako náš parlament, protože pokud by tomu tak bylo, tak opravdu nevím, jak bychom skončili. Paní Fotiga, je opravdu škoda že zde máme takovou polonizaci našich vnějších politik, protože já samozřejmě znám Polsko velice dobře, je to pro mě přátelská země, měl jsem tam možnost trávit docela dlouhý čas a ani v Polsku bohužel není takový karikaturní pohled na tyto vztahy s Ruskem, jaký jste prezentujete. Já si pamatuju na mnoho přátel, kteří mi tvrdili, že Polsko by mělo být mostem mezi východem a západem, včetně Santér. A pokud jde o naše různé náhledy a pohledy na tuto situaci, já budu stručný, ale rád bych připomněl několik otázek, které představují určité dotazy a rád bych požádala o odpověď. Pane eh, Šir, vy jste se zmínil o zónách vlivu, ale pan kolega Nart um, se rovněž ptal, která země nevyužívá těchto uh, zón vlivu a já, mě to překvapuje. Rusko je vlastně eh, neefektivní, protože když se podívám, jak to vypadalo v 89. roce po pádu berlínské zdi a to, že by by mě zůst, měla zůstat určitá rovnováha po tomto pádu berlínské zdi. A když se podíváme na stávající mapu na to, tak zjistíme, že došlo k ztrátě suverenity a vlivu právě Ruska. Takže se můžeme ptát, jak účinná či efektivní byla tato politika, která údajně byla agresivní, bylo to Rusko nebo spíše západní velmoci, když se podíváme na tento konkrétní výsledek. Podívejme se na ten konkrétní výsledek. A nyní jste zdůraznil další věc, pokud jde o mm, podzim 2013, otázky Janukoviče a tak dále. Mm, hovořil jste o té vyvážené politice, mm, vy jste to zdůraznil, to je správné, ale no, když se podíváme na 22. Eh, února, mm, všechno, jak, jak víme, se bylo připraveno a proč teda došlo k tomu převratu, který poté pokračoval v 2016, proč se Janukovič snažil zachránit, protože samozřejmě šlo o záchranu jeho vlastní kůže a to tím, že požádal o ochranu ze strany Ruska. Možná jste se měl zmínit, protože máte takovou tu perspektivu dlouhodobé historie. Já sám rovněž znám velice dobře některé aktéry eh, a jak vypadá eh, to přibližování mezi ruskou politikou a na ten, proč nedošlo k úspěchu to, je to snahy. To rovněž eh, si myslím, že si zaslouží otázku. A pokud víme o, o, o dalších věcech, CIA, spravodajské složky eh, nového prezidenta, vy jste zúraznil velice jasně to, o čem již hovořil Roosevelt, že je zde určitý komplex ehm, vojenský průmyslového charakteru, který, a vy to možná podporujete, který jde proti zájmům eh, lidu. Je, možná bys jste měl mi dobrovské obavy v tomto ohledu, protože prezident podporoval určitou politiku a najednou sleduje úplně jinou politiku, jak vidíme zvolený prezident. No a eh, poté eh, ta otázka změny EU eh, zevnitř, to je v důsledku Ruska nebo určitě kontradikcí v rámci Unie a to, že neustále permanentně odmítáme realitu a zavíráme před ní oči. Já bych vás požádala skutečně abyste ukončil svůj eh, příspěvek, pane kolego, protože chceme dát prostor i jiným kolegům a kolegyním. Paní ko- eh, předsedající, ale to jsou jasné otázky. Když vystoupil pan Karas, měl možnost eh, dokončit svůj příspěvek, proto bych vás poprosil o vyvážený přístup. Já jsem jeden z mála opozičních hlasů a představuji 40 až 50 možná více evropské populace, našeho evropského lidu. Ano, skutečně. Další věc. Jestli dovolíte, říká paní předsedající, já opravdu už pouze na závěr, eh, paní předsedající, pouze, pouze k závěru. Milí kolegové, říká paní předsedající, dovolte panu Schaffhauserovi dokončit jeho příspěvek. Pane Ráči, ano, je dobré, abychom si připomněli události v Gruzii. Víte, já jsem do toho byl zapojen, protože francouzská vláda mě tenkrát vyslala do Gruzie. Kdo byl zodpovědný za Kašvili? A za ním e, CIA a americké spravodajské složky nebo Rusové. Kdo je pohnal k tomuto konfliktu? Francie tenkrát velice jasně vystoupila k tomuto tématu. Ukrajina. Stejná věc možná by bylo dobré, abyste se věnoval událostem z 21. a 22. ještě než budeme hovořit o anexii Krymu. Podívejme se na to, jak to skutečně bylo v Syrii. Kdo destabilizoval Syrii? Asadovou vládu, kdo se propojil s extremisty, džihadisty, nedemokratickými sílami dneska a proč tomu tak bylo. Ano, francouzský prezident jasně hovořil o tom, že musíme změnit politiku, že to již není politika v našem zájmu a protože nás do toho dotlačili lobbysté ze všech stran, kdo eh, všichni ti, kteří pracují pro vojenské a industriální spolky, ano, všichni vy, kteří eh, bojují proti demokracii, a kteří samozřejmě z těchto stávajících přestupků těží. Pane Šahvacere, ještě jednou bych vás ráda poprosila. Ano, toto je nesmírně obtížné. Obtížné mít opoziční hlas v Evropském parlamentu, protože to jsou fakta, to jsou informace historického charakteru, realita, která je permanentně pošlapávána. Děkuji. Pan Boštinaru. Děkuji, paní předsedkyně. Nikdy bych si nemyslel, že v Evropském parlamentu ruští stoupenci eh, budou takto slyšet eh, a takto zastoupeni. To je pro mě skutečný důvod ke znepokojení, musím to tak říci, a myslím teď na ty, kteří eh, si myslí, že mohou poučovat eh, státy východní a střední eh, Evropy ohledně toho, jak se chovat eh, vůči Rusku. Poznámka mimo mikrofon. Paní předsedkyně, také jsme vás nepřerušovali, nechte vystoupit pana kolegu. Mám tedy dva, tři dotazy. Za prvé, jakým způsobem zachovat jednotu Evropské unie, jakým způsobem posílit koordinaci mezi EU a USA, pokud jde o naše politiky vůči eh, asertivitě a hrozbě, kterou Rusko představuje. Ehm, hm, žádná ze dvou stran samozřejmě nemůže za takové situace vyhrát, to je velice důležité. Navíc někteří představitelé EU hm, eh, říkají, že pan Putin není náš nepřítel, nýbrž partner. A mě trochu zneklidňuje to, ehm, ten význam slova partner v době, kdy čelíme takovýmto bezpečnostním hrozbám. A druhá má otázka, jakým způsobem nebo respektive jakou roli by měla mít evropská obrana. My se tím teď eh, zaobíráme a budeme se tomu věnovat v příštích měsících. Chceme, aby Evropa byla schopná ošetřit eh, své bezpečnostní potřeby za situace, kdy se eh, globální situace mění, což je velkou zkouškou pro jednotu EU. A poslední věc, připomenu eh, některým z vás, ruský, sovětský film Moskva nikdy nevěří slzám, ani já ne. Ale Evropa na kolenou nikdy nebude ruským respektována jako partner. Je potřeba, abychom si ochránili svou jednotu, své hodnoty a hranice. Jedně tak budeme respektovány dalšími, včetně Ruska. Staré Vlastinské úsloví eh, říká, že můžeme chránit eh, mír tím, že se připravíme na válku. Já nejsem žádný válečník, ale eh, myslím si, že pokud Evropa nebude jednotná, tak si nemůže svou jednotu do budoucna ochránit. Nyní pan poslanec Jurek, děkuji. Velice často slýcháváme, že úkolem Evropské unie je využít eh, své soft power pro to, aby vyřešila stávající konflikty a podpořila mír. Já tomuto rozumím, ale předně je potřeba, abychom respektovali stávající eh, strany. Někdo z vás už tady zmiňoval eh, Ukrajinu a vy, kteří jste hovořili o Ukrajině, tak víte, že to je země, která má eh, která je pod externím vlivem. Já jsem z Polska. Polsko je země, která si prošla řadou problémů v minulosti, pokud jde o své sousedy. Řešili jsme otázku své eh, identity. Janukovič se snažil eh, posílit eh, společnost, která si prožila velice komplikovaných 200 let a snaží se dostat mezi velké evropské země. Je to tedy země, která neměla vždy šťastnou minulost, ale nemůžeme k ní přistupovat tak, jako by se jednalo o zemi, která je čistě určitou, určitým územím, o které je možné bojovat. Pane Narte, já myslím, že tady není žádný rozdíl mezi postojem Evropské unie, pokud jde eh, o náš přístup k eh, Gruzii a konkrétně eh, hornímu Karabachu a Jižní Osety. Jde o to, aby se tyto konflikty vyřešily mírovým způsobem, ale rozdíl tady je v tom, eh, jaká je tam eh, společenská situace. V Gruzii je ten mm, konflikt spíše, spíše politické povahy, zatímco v případě pardon, v Jižní Osety je to politický konflikt, zatímco eh, u náhorního Karabachu od 90. let vnímáme celou řadu různých obtíží, problémů, eh, sociální, společenské povahy. je to problém, který tedy se snažíme eh, řešit eh, už celou řadu eh, let, ale je, je třeba přistupovat k ním skutečně individuálně, řešit vždy všechny specifické rysy každé této situace. A každopádně je třeba, abychom se respektovali vzájemně. Je třeba soustředit se na to, jak vypadají zahraniční vztahy těchto zemí i vůči nám ale není možné, teď se vracím k Ukrajině, považovat eh, Ukrajinu eh, čistě za, za území nebo bojiště. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych teď chtěla poprosit eh, panelisty, aby vystoupili v opačném pořadí než na počátku, takže nejprve paní Anna Maria Diner. Bohužel vás musím požádat o maximální stručnost. pokud jde tedy o vaše odpovědi na otázky poslanců. Takže opakuji, že budu velice přísná, pokud jde o řečnickou dobu. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, vystoupím polsky, pokud eh, nevadí. Takže pokud jde o tu první otázku, kterou eh, položil pan Zdrojevský, mm, a pokud jde o to řešení různých konfliktů, tak v Polském institutu pro zahraniční vztahy jsme řešili eh, různé eh, zdroje informací, které by nám eh, umožnily prognozovat další vývoj. A v tuto chvíli se snažíme situaci analyzovat, posoudit, ověřit informace, které se nám dostávají z různých zdrojů. Snažíme se postihovat veškeré signály, které se objevují. Samozřejmě už u Krymu eh, bylo bývalo možné trochu dříve předvídat eh, ten vývoj, ke kterému eh, došlo. Co se týče evropské perspektivy a toho, co dělá Rusko v oblasti reformy své armády, tak zde se domnívám, že reakci musí představovat NATO, protože NATO je organizace, která má potřebné nástroje eh, pro něco takového a Na to si musí vypracovat své vlastní eh, politiky, aby Rusko postí, pocítilo, že my vnímáme slabiny, které eh, ohledně reformy panují. Pokud jde o Eh, cíle samotného Ruska. Já myslím, že cílem Ruska je, aby na něm jiné státy závisely, aby eh, mělo svou přítomnost, eh, aby mělo pod kontrolou větší okolní území. Rusku jde o destabilizaci svého bezprostředního okolí, ovlivnění těchto států, ale úplně myslím, že takovýmto způsobem otevřeně to říci eh, nemůžeme. Rusové se snažili hrát určitou eh, hru, kdyby se země v okolí Ruska musely rozhodnout zase přiklonit na stranu Ruska či Evropy. A to pochopitelně mělo své, eh, své dopady, kdy některé země se rozhodly pro západní eh, orientaci. My jako Evropská unie musíme těmto zemím, které se rozhodují o tom, ke komu se přiklonit, pomoci. Musíme jim pomoci takovým způsobem, aby Rusko naši pomoc nevnímalo jako pomoc, eh, která má za cíl zkomplikovat situaci samotnému eh, Rusku. Uvedu to na příkladu. Jeden z mých kolegů, eh, respektive mm, přátel, působil na polsko-ukrajinské beloruské hranici a tam tedy bezprostředně situaci vnímal na Ukrajině bylo evidentní, že chyběly prostředky pro vlastní e, obranu a to vlastně platí pro situace na Krymu e, rovněž. Andráš už e, hovořil o tom, že na Krymu Rusko opevňuje své vojenské prostředky Snaží se tam nasměřovat eh, veškeré, své mm, obrané a vojenské systémy, vynakládají na to obrovské náklady, náklady finanční i sociální, to znamená, že lidé, kteří eh, žijí na Krymu v určitých eh, oblastech, tak tuto chvíli si je Rusko bere jaksi pod eh, svoji ochranu tím, že začíná například některým z nich vyplácet eh, starobní důchody a tak dále. Pokud eh, jde o pozorovatele, kteří by eh, byli vysíláni na vojenská cvičení. Rusko je vnímá jednoznačně eh, negativně. A pokud jde o tu otázku bojovníků, kteří um, raketové. Um, ehm, jeśli... A pokud jde o otázku možnosti společného postoje EU vůči Rusku, to je v podstatě otázka spíš na vás. Ovšem bez pochyby na ohledně všech těch věcí, které musíme věnovat pozornost, si musíme uvědomit, že Rusko je velice schopné, pokud jde o, rozděl, o pravidlo rozděluj a panuj. To znamená, mezi jednotlivými zeměmi udělá všechno pro to, aby sankce byly zrušeny a aby jednota Evropské unie byla rozložená. A všichni víme, že stačí, aby řekněme, vytáhli ze stavby jednu cihlu a dojde ke zhroucení celé konstrukce. Čili to je v podstatě prozba spíš na vás, dámy a pánové. Věnujte pozornost tomu, jakým způsobem budou rusové hrát tuto hru i v nejbližším období. Děkujeme. Říkám eh, paní předsedající a nyní profesor Ráč. Děkuji za otázky. Já budu postupovat také odzadu. Nejdříve a k tomu, co říkal pan Schaffhauser, obrátil se na mě s otázkou. Ano, souhlasím s tím, že je potřeba podívat se na skutečnosti, na fakta. Přesně tak. A pokud bychom se zeptali, jestli změna moci na Ukrajině v roce 2014 byla legální, nebyla prezident Janukovič eh, nebyl odstraněn podle žádného ústavního postupu, ale od května 2014 má Ukrajina plné, plně legitimního prezidenta a od říjnových eh, voleb v roce 2014 má plně legitimní vládu a parlament. Eh, takže veškeré ukrajinské úřady v tuto chvíli byly zvoleny naprosto legitimním způsobem. Jejich legitimita eh, je uznávána také Ruskem. Opět, podívejme se na fakta. Existuje eh, předpoklad, že eh, Janukovič si chtěl zachránit kůži a riskoval tak Ukrajinu. Když se ale podíváme na fakta, ukrajinský prezident neměl právo sám pozvat zahraniční vojska do své země. K otázce e, pana Gálera, jak dlouho Rusko může vydržet okupaci Krymu a e, Donbasu. A ty dva případy jsou trochu odlišné. Podle ruského práva Krym se stal součástí Ruské federace. A to není něco, čeho by se Moskva kdy vzdala. Ano, ruský federální rozpočet už je e, napjatý, přehnaně napjatý. E, na Krymu e, jsou dva miliony lidí, hodně hladových lidí, které musí Rusko nakrmit. Ale Rusko udělá všechno pro to, aby to fungovalo. Most bude brzy dokončen a to hodně odlehčí ruskému rozpočtu. Pokud jde o Donbass, nevíme přesně, kolik eh, to Rusko stojí. Nevíme přesně, jak dlouho mohou ještě vydržet. Ale víme, že eh, mají obavy, pokud jde o náklady na udržování Donbasu. To také vysvětluje, proč by Rusko bylo rádo, aby se Donbas opět integroval do Ukrajiny, ale za ruských podmínek, protože potom by platili Ukrajinci. A k tomu, co říkal eh, Tibor Sany o humanitárních konvojích, na začátku eh, existovala netransparentnost, pokud jde o obsah konvojů. Nyní ale už si můžeme být jistí, jistí, že vozí humanitární pomoc už eh, proběhlo 65 eh, eh, humanitárních konvojů, většina z nich přechází přes kontrolní body na východní Ukrajině. Pokud Rusko chce něco dostat na Ukrajinu nebo z Ukrajiny, nepotřebuje používat kontrolní body OBSE. Mohou v podstatě přenést přehranici cokoliv kdykoliv. Existuje celá řada eh, videonahrávek a důkazů eh, lidí, eh, že jakým způsobem se nakladají a vykládají konvoje. Humanitární konvoje představují důležitý zdroj základních potravin pro lidi z oblasti Donbasu. Pokud jde o Eh, západ 2017 nebo pokud je, promiňte, o to sestřelené letadlo, eh, zdá se, že zde eh, došlo k chybě. Ruské jednotky, které poskytují, které mají daný systém, pravděpodobně v tom měli prsty, ale není v podstatě žádná šance, že budou postaveni před soud. K otázce pana Karase co by měla dělat EU. Eh, já bych zmínila sankce. Vy jste řekl, že sankce nemění situaci, že nejsou dostatečné. Já s tím naprosto souhlasím, ale chtěl bych dodat, že zrušení sankcí by situaci změnilo. Protože pokud se sankce zruší, potom rusové to budou interpretovat jako zelenou. Měli jsme pár let problémy, ale můžeme pokračovat ve svých krocích. I když sankce nepomáhají, tak jak eh, se původně očekávalo, zrušit je by představoval velký problém. A další otázka, jak ovlivnit Jusko, Rusko a jak stabilizovat bývalé sovětské republiky. Já myslím, že tyto dvě otázky jsou úzce propojeny. Pokud EU bude úspěšná v podpoře transformace v postsovětských republikách a především prostřednictvím východního partnerství, ehm, především pokud je o Ukrajinu a Moldavsko, a úspěch v těchto zemích bude určitý vzor. A poté e, voliči v dalších zemích e, i v Rusku budou vidět, když to tyto země dokázaly, proč bychom to nemohli dokázat my. A k tomu, co říkal pan Drojevsky, Já bych eh, měl takovou předpověď, pokud je o Donbass. Rusko bude schopné udržovat omezenou eh, válku, eh, jaká probíhá ještě několik let. Je to málo nákladový konflikt, používají zde velice nekvalitní vybavení a nejvíce trpí ne Rusko, ale místní lidé. A pro Rusko jsou ty náklady z dlouhodobého hlediska celkem únosné. Děkuji. Nyní pan James Sher. Děkuji. A já se budu snažit být také stručný jako předřečník. A k humanitárním konvojům. Eh, ruské humanitární konvoje se nejdříve objevily v konfliktní situaci eh, v roce 1999 eh, v, během konfliktu v Kosovu tehdy, když jednou byly zastaveny tyto konvoje, a o, obsahovaly zboží dvojího užití. A tento konvoj byl vyslán ministerstvem pro nouzové situace. Tehdy ho vedl ministr, který je v současné době ministrem obrany, pan Šojgu. Je třeba mít eh, na paměti, že tak 10-15 eh, zboží, které se převáží, neodpovídá eh, tomu, co by bý, mělo být převáženo. Bylo také potvrzeno, že v roce 2014 tyto konvoje odvážely některé nedovolené věci z Donbasu. Další otázky. Samozřejmě, velké eh, mocnosti mají sféry vlivu. Otázka je, eh, na základě čeho vytváří tyto sféry vlivu. Jsou vytvářeny na základě svobodného rozhodnutí a souhlasu. Eh, jsou vytvářeny na základě toho, že země chtějí být součástí těchto sfér, anebo jsou vytvářeny na základě nátlaku. Všechny dohody na konci studené války zdůrazňují svobodu volby. Každá jednotlivá země se může sama rozhodnout, jaké partnery, jaké spojence bude mít a do jakých unií bude um, náležet. To je to základní rozlišení. A jeden poslanec hovořil o vnitřním konfliktu na Ukrajině. To je pravda ve válce v Donbasu, stejně tak jako ehm, ve většině válek na ruské periferii po staletí, existuje směsice eh, státních, nestátních, vnitřních a vnějších aktivit. Skutečnost je ale následující. Nikdy před tímto konfliktem žádná organizace s dobrou reputací. A to s dobrou reputací eh, je eh, důležité, protože eh, se objevují i špatné informace. Zkrátka nikdy předtím v žádném regionu východní Ukrajiny nebylo zjištěno, že by tam více než 40 lidí chtělo se přidružit k Rusku nebo se chtělo oddělit od Ukrajiny. Faktem je, že a původní úřady jmenované v Luhansku a v Donbasu byly eh, úřady eh, složené většinou z ruských eh, občanů nebo z rusky mluvících občanů. Pouze jeden úředník tam byl ukrajinský tvrdili, že e, není v podstatě možné nalézt dostatek lidí, kteří by bojovali za e, to město. Většina Rusů tam e, jsou v současné době gangstři. Další složitá otázka, uprchlíci. Tento konflikt v současné době představuje 1,7 milionů uprchlíků. Někteří prchli do Ruska a když tam prchali, museli přejít oblastí konfliktu. Bylo to pro ně těžké. Já znám některé e, z těchto lidí. Já jsem e, v 90. letech strávil hodně času v Doněcku, ale i v Byrťansku a v Mariupoli. Je zajímavé podívat se na to, kdo tam zůstal, kdo odešel a kde lidé z této oblasti dnes žijí. Pokud je o korupci, mě překvapuje, jestli existuje nějaká e, země, která vůbec by měla bojovat proti korupci na Ukrajině. Potom to rozhodně není Rusko. E, Rusko má obrovské problémy s korupcí. Víme, jak tam systém funguje. Korupce na Ukrajině je něco, eh, proti čemu je možné bojovat a lidé to také každý den eh, dělají. Existují tam svobodná média, pluralismus, aktivně občanská společnost a lidé neustále eh, tlačí na boj proti korupci. A to je základní součástí postsovětského uspořádání. Další poslanec hovořil o něčem, co chápu, že Rusko je silné z vojenského hlediska, ale jinak nikoli. Já bohužel musím říci, že je to ještě horší. Rusko je propojeno s se skorumpovanými elitami v postsovětských eh, republikách. A Rusko propojuje eh, peníze s mocí a potlačuje eh, státní instituce v těchto postsovětských zemích prostřednictvím peněz a moci. A to je hlavní důvod, proč Rusko nechce aby evropské normy vycházející z práv a pravidel se rozšířily také do postsovětských republik. Nemáme mnoho času, ale musím eh, ještě uvést jednu stručnou odpověď. Na zásadní otázku paní Muty. co by Evropská unie měla dělat, jaké kroky by Evropská unie měla učinit vůči partnerům v rámci východního partnerství. Já si myslím, že je potřeba naslouchat a být realistický. Co tím myslím? Je naprosto důležité, abychom řekli každému z těchto partnerů, že eh, naše páka je omezená, naše síla je omezená. Rusko je ochotné a je schopné jít dále. Ale je třeba říci východním partnerům, že chceme s, nima, s nimi spolupracovat. A realisticky je třeba s nimi diskutovat o tom, co můžeme pro ně udělat. Kde by jim pomohla naše podpora. Já si myslím, že tímto způsobem bychom se hodně věcí dozvěděli a dosáhli bychom pozitivních výsledků, než se změní širší kontext. Já bych uh, chtěl hovořit dále, ale uh, raději zastavím, protože bych hovořil příliš dlouho. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek, za jasnost a nyní pan ředitel Levinie. Děkuji, děkuji paní předsedající. Velice stručně oblouvám se váženým poslancům kteří položili přímé dotazy za tuto stručnost. První záležitost, pokud jde o oblast bezpečnosti spolupráce s EU a Ukrajinou, ano, tato smlouva umožňuje posílenou spolupráci, jak víte, dohoda o přidružení je zde několik pozitivních akcí, které jsme již připravili, rovněž financujeme a připravujeme naše misi na Ukrajině, která představuje a poskytuje podrobné profesionální poradenství v oblasti civilní obrany a bezpečnosti. Dále to je několik misí v oblasti společné bezpečnostní a obrané politiky. Dále proběhlo v několika posledních letech již několik setkání, které se zabývaly touto problematikou a tak dále. Paní Komeš a pan Nárt se zmínili o korupci a praní špinavých peněz. Samozřejmě, že kompetence EU v tomto ohledu nejsou dostatečné. Rád bych ovšem zdůraznil to, že na Ukrajině vidíme určitý pokrok v oblasti, ve které pracujeme aktivně, například deklarace našich evropských finančních prostředků spojená s transparentností finančních zdrojů, dokonce to jde ještě dál než v některých zemích EU. Dále zde máme specializované orgány, které bojují proti korupci, dále na vysoké úrovni funguje prokuratura, dále je to i eh, otázka například odvolání šéfa celní zprávy, dále to je Prozero, elektronický systém zadávání veřejných zakázek, který je jedním z nejlepších na světě. Já netvrdím, že by korupce neexistovala na Ukrajině, ale my budeme pokračovat v tomto úsilí, je to součást našich um, hodnot, našeho úsilí i odhodlání. Samozřejmě, že nemůžeme očekávat to, že by Ukrajina posledních 25 led jak si úplně potlačila, přeskočila a stala se z ní absolutně čistá eh, země bez korupce. Nyní mm, pane Schaffhausere, jestli dovolíte, tak francouzsky pomůžu tím tlumočníkům. Ano, pokud jde o polonizaci vnější politiky. Paní předsedkyně eh, Mm, myslím, to váží, protože si myslím, že je to velice dobré, že tato země, která má téměř 40 milionů lidí, může tímto způsobem ovlivňovat politiku zahraničního charakteru. A pokud jde o politiku sousedství nebo eh, například východního partnerství eh, ve všech, na všech kongresech, pokud jde o Riku i Vilnius, tam se o tom hlasovalo eh, jednomyslně. Dále jste se zmínil, takže k tomuto bodu a nyní historie gruzínského konfliktu, k čemu došlo objektivně eh, eh, ruští mm, vojáci jsou nelegálně na území Gruzie, zatímco gruzínští vojáci na území Ruska nejsou. A dále je to záležitost Eh, o které jsme se, se zmínil jiný kolega, otázka a postavení Evropské unie, pokud jde o geografické, eh, nebo teda jak to vypadá mezi jednotlivými zeměmi EU. Samozřejmě, že jsou zde různé, různá postavení s ohledem na minulost, na historii a tak dále. Ovšem pokud jde o politiku sousedství a východního partnerství. To si myslím, že je politika, která skutečně je velice jednolitá a jednotná a takto by to mělo vypadat i vůči Rusku, tato naše jednotnost. Děkujeme vám, říká paní předsedající, děkujeme, milí kolegové. Obávám se, že náš čas vypršel, jestli dovolíte, ráda abychom zatleskali našim hostům. Vážená paní, milí pánové, děkujeme vám za to, že jste mezi nás přišli. Byla to nesmírně zajímavá eh, schůze, zajímavé slyšení. Ráda bych poděkovala i rovněž všem kolegům, kteří vystoupili eh, v rozpravě. Děkuji ještě jednou a tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu.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

colleagues, I... Milí kolegové, kolegyně, ráda bych vás poprosila, aby se opět posadili na svá místa. A zahájila bych eh, jednou informací. Máme mezi námi členy afrických parlamentů, poslance afrických parlamentů, kteří nás poprosili o možnost eh, vyslechnout si část našeho dnešního jednání. Dalším bodem na našem dnešním programu je poskytnutí informací pod výboru pro obranu a bezpečnost a naší mise do Itálie a na Středomoří, kde probíhaly diskuze ohledně mise Triton, EU. My jsme měli možnost navštívit různé instituce, včetně centrálních vládních institucí Itálie, ale i místních orgánů, protože jsme nenavštívili pouze Řím a jeho okolí, ale zároveň Sicílii, Katánii, a zároveň Sofii, kde působí UNAFORM mise. A posledním bodem naší mise byla návštěva Neapole a kanceláří NATO. Měli jsme nesmírně nabitý program, pouze tři dny k dispozici ve druhé polovině července zahájili jsme tuto cestu 17. ukončili 19. 7. Misi jsem vedla já. Byl na ní samozřejmě rovněž pan Lorenzo Chiese za italskou část této mise a pan Ivo Belet, který zastupoval Belgii a pan Frunzulika za Rumunsko. Na Sicílii se k nám předal pan Salvatore Polieze, Salvatore Domenico Polieze, který je poslancem za Katánii a jeho příspěvek k této misi byl nesmírně významný. Domnívám se, že to byla jedna z nejnáročnějších misí v určitém ohledu, protože jsme navštívili několik různých míst, každý den jsme absolvovali různé přesuny na jiná místa, včetně Říma, Katánie, Neapole. I přesto si myslím, že to byla nesmírně plodná informačně bohatá mise. Pan Čiezary a já jsme jediní, kteří jsme zde přítomni a kteří Dokonce ani pan Cesare zde není. Je mi to velice líto, že jsem jediná, která zastupuje tuto misi. Budeme se k tomuto tématu teda muset ještě jednou vrátit, abychom zhodnotili průběh této mise i ze strany ostatních kolegů. Já osobně bych ráda poděkovala eh, všem našim kolegům, protějškům na italské straně za jejich otevřený přístup, nesmírně profesionální přístup, jejich ochotu podělit se o své poznatky, informace a zároveň ochotu spolupracovat s Evropským parlamentem při řešení problematických záležitostí toho obrovského problému migračních toků a záchrany lidí ve svízelné situaci na moři. Kolegové, Já si myslím, že pokud eh, bychom chtěli k tomuto tématu vést skutečnou rozpravu, ráda bych odložila debriefing o této misi na nějakou jinou schůzi, kde budou přítomní i kolegové na našem jednání pod výboru SEDE. Další setkání proběhne 25.9. a my se pokusíme to dát opětovně na pořad jednání. A nyní Eh, dalším bodem je záležitost, která se týká výroční zprávy o provádění společné bezpečnostní a obrané politiky. Je to nesmírně důležité téma, musíme vzít potaz iniciativy Rady v tomto ohledu a vysoké představitelky a bez zbytečného protahování bych ráda dala slovo zpravodaji za EPP, kterým je Michal Galer. Děkuji. Děkuji za slovo, milí kolegové. Velice rád vám dnes představím tento návrh výroční zprávy k SBOP. Myslím si, že tato zpráva přichází skutečně v jedinečném okamžiku, kdy se značným způsobem zhoršuje bezpečnostní situace vůbec nejvíce po konci studené války. Na východě se jedná o e, ruskou válku s Ukrajinou, e, hybridní taktiky v okolních e, státech, což je samozřejmě pro nás bezpečnostním rizikem. Na jihu jsou aktivní teroristické a jiné zločinecké organizace, které šíří své činnosti ze Sahelu až k oblasti Středozemního moře. Spojené státy a Spojené království se re, snaží redefinovat nyní svůj vztah eh, vůči NATO. Nevíme, jakým způsobem budou fungovat eh, vztahy se Spojeným královstvím po eh, odchodu z EU, nevíme, jakým způsobem bude fungovat americká administrativa, pokud jde o jejich angažovanost v rámci NATO. Takže situace se oproti minulosti bude měnit. Zároveň bych ještě zmínil účastníky evropských civilních misí Evropské unie na třech kontinentech, kteří si mm, žádají naši podporu, je třeba jim vyjádřit respekt za to, že přispívají k stabilitě ve světě a bezpečnosti i pro evropské občany. Eh, evropské eh, bezpečnostní a obrané složky musí eh, podporovat právě práci těchto profesionálů a nikoli v průmyslu či dalších uskupení. Je tedy více než na čase, abychom se postarali o svůj vlastní osud a abychom se chopili vybudování evropské obrany. Situace tady vypadá poměrně slibně, zdá se, že postupujeme. Po prezentaci globální strategie v loňském roce a e, spuštění práce na úrovni členských států e, se e, implementují společná rozhodnutí v oblasti roz, obrany. Katajnen, Mogherini a Věnkovská společně představili politickou vizi v červnu, prezentovali sdělení Evropské unie ohledně Evropského obraného fondu, předložili legislativní návrh pro Eh, evropský eh, rozvoj obraného průmyslu a materiál k zamyšlení ohledně obrany. A poslední věc, spolupráce mezi EU a NATO je aktivní po rozhodnutí o prohloubení této spolupráce v řadě oblastí. Takže na závěr mohu konstatovat, že evropské instituce se podílejí na realizaci politické vize, která mm, pochází eh, z Evropského parlamentu a konkrétně z našeho podvýboru SEDE. Jedná se o víze vize evropské eh, obrany, kterou jsme společně vypracovali a definovali se v dřívějších zprávách komise a členským státům bych eh, řekl, že jim dáme naše materiály k dispozici. Budeme více než rádi, když poruší autorské právo a využijí našich eh, myšlenek. Eh, děkuji všem poslancům ze všech politických skupin za spolupráci v našem podvýboru. Dnes tady před sebou máme návrh zprávy a máme tak možnost navázat na předchozí dobrou práci. Věřím, že komise i stále rostoucí počet členských států podpoří evropské permanentní obrané struktury. Jsem velice rád, že komise vypracovává eh, stále sofistikovanější eh, koncepci toho, jakým způsobem bychom na evropské úrovni mohli podpořit členské státy při zlepšování vojenských schopností. Tady bych chtěl eh, otevřeně říci, že navržený Evropský obranný fond přichází opravdu ve správný okamžik. Loni podle mm, našich vlastních závazků, kdy jsme se rozhodli, že spustíme pilotní projekt v oblasti obrany a výzkumu, jsme si schválili tzv. přípravné akce v, tomto, eh, v této oblasti a já doufám, že je politické skupiny podpoří i pro příští rok. 7. června eh, jsme se rozhodli předložit návrh eh, k evropskému spolufinancování, o další, pokud jde o další rozvoj vojenských schopností. Eh, jednalo by se o zaplnění strukturální mezery, která tady v tuto chvíli je. Evropskými prostředky bychom mohli podpořit eh, vojenské obrané schopnosti členských států. Eh, nicméně tato práce ještě hotová není. Je potřeba, abychom zajistili společně s radou rozpočtové rozhodnutí. A tady bych připomněl, že v letošním roce musíme ještě rozhodnout o 40 milionech euro pro Evropský obraný výzkum eh, pro rok 2018. Musíme začít diskutovat eh, o 500 milionech euro, které by se měly vydat na evropské obrané průmyslové programy eh, v letech 2019 až 2022. Tímto reagujeme na rozpočtové návrhy komise, dále třeba eh, revidovat budoucnost těchto programů. Já ve své zprávě navrhuji, abychom eh, rozvíjeli dále obraný výzkum s vlastním rozpočtem a podle vlastních pravidel v rámci příštího víceletého programu. Pokud jde o evropský eh, obraný průmyslový program, myslím si, že je legitimní a Eh, já tady zdůraznuju jeho primární cíl. Tím je přispět eh, k postupnému eh, vytvoření rámce pro společnou obranou politiku, tak jako o tom hovoří článek 2 podstavec 4 smlouvy o fungování Evropské unie. A za třetí musíme se podílet na zlepšení evropských strate- evropského strategického směřování na cestě k Evropské obrané unii. Proto bych rád eh, se vrátil k Bílé knize o evropské eh, obraně, kde jsou nastíněny strategické eh, vize a stávající nedostatky a definují se tam také mm, způsoby možného dalšího vývoje. Kromě dobré práce komisařky Běnkovské je potřeba pracovat na věci dále, zefektivnit Eh, naši práci a zintenzivnit spolupráci s ministerstvy obrany v jednotlivých členských eh, státech. Já si myslím, že k tomu by bylo zapotřebí vytvořit nové generální ředitelství pro obranu v rámci komise. A eh, toto ředitelství společně s agenturou by podporovali rozvoj dalších schopností členských států. I další instituce musí spolupracovat s členskými státy, abychom skutečně naplnili smysl Bílé knihy a dosáhli eh, eh, zlepšení eh, koordinace. Jde o uplatňování koordinovaného mechanismu přeskumu, známe ho pod zkratkou kart. Dále členské státy a zlepšená obraná agentura a to potenciální eh, generální ředitelství eh, by mohly začít mnohem intenzivněji spolupracovat. Takže eh, toto eh, jsou tedy eh, mé příspěvky k této výroční zprávě. Já si myslím, že ta může být prospěšná našim občanům, ale i dalším evropským institucím, pokud jde o další postup v oblasti obrany do budoucna. Děkuji, pane Galere. Já chápu, že tady máme v tuto chvíli dva stínové zpravodaje za SAD. Pan Bostináru by si přál vystoupit, tak prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tu sám, ale vystoupím jménem nás obou. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Galerovi za vynikající návrh zprávy. Opravdu je to návrh eh, velice dobrý, je to dobré východisko. A tím co způsobem by náš podvýbor opravdu měl řešit problémy, které jsou obrovskými univerzálními eh, výzvami, ale zároveň i výzvami existenciálními, protože vlastně celá bezpečnostní prostředí se dramaticky mění. Podívejme se teď na samotný obsah zprávy. Já bych eh, rád rozšířil a prohloubil eh, tu část, kde hovoříme o terorismu, že bychom měli o terorismu té zprávě hovořit obšírněji, protože si myslím, že to je téma, které si teď žádá skutečně velice rychlou reakci a ty tragédie, tragédie, ke kterým v Evropě dochází, ukazují, že stále ještě nejsme v situaci, kdybychom byli schopni tyto výzvy řešit. Je třeba řešit propagandu terorismu, což je bezpečnostní eh, problém, a také nárůst takzvaného nízkonákladového terorismu, který je obrovským problémem pro naše státy. Podle posledních eh, útoků můžeme říci, že skutečně eh, tato větev je více než problematická. Teď bych zmínil některé návrhy ohledně toho, jak bojovat s terorismem a také externí dimenzi terorismu. V této souvislosti eh, chci uvést deradikalizaci, kde si myslím, že Evropská unie může více přispívat. Můžeme se inspirovat programy, které jsme eh, uplatňovali v Kosovu a v Bosně a Hercegovině, kde víme, že odtud pocházela celá řada bojovníků, kteří nakonec eh, se ocitli i v EU. Dále si myslím, že je třeba zlepšit sdílení zpravodajských informací, nejenom v rámci EU, což eh, samo o sobě je problém a já věřím, že tady náš eh, výbor eh, přispěje k tomu, aby vznikl legislativní návrh pro řešení situace, ale myslím si, že je třeba zlepšit sdílení zpravodajských informací s dalšími klíčovými subjekty, jako je NATO a i některé třetí země. A abych už to neprodlužoval, tak jenom zmíním to, že je potřeba posílit spolupráci s relevantními mezinárodními organizacemi, včetně OSN, Africké, Africké unie a Ligy arabských států. Na to už tady zmíněno bylo, ale dnes, když se po... dnes je potřeba zakládat naše úsudky především na eh, faktech. Eh, já myslím, že nikdo nespochybňuje eh, článek 5 a pokud jde o společné rozhodnutí amerického kongresu, si myslím, že je zcela jednoznačné, pokud jde o e, obranu hodnot e, a pokud jde o roli NATO, které zůstává naprosto zásadní pro kolektivní bezpečnost nás e, všech takže tímto způsobem já hledím na ten text a byl bych tedy eh, rád, kdyby eh, se tam na tento nový vývoj v té zprávě poukázalo, protože já jsem byl v USA zrovna týden před schválením tohoto společného usnesení eh, také ohledně americko-ruských vztahů a viděl jsem, že obě strany republikáni i demokraté se postavili za to usnesení a dokonce zavázali prezidenta Trumpa, aby eh, pak toto, tuto linii naplňoval. Pokud jde o evropskou obranu, tak tady vítám ten eh, odstavec o evropské obraně, nejenom jako člověk, který je ze země, která eh, se aktivně podílí na evropské obraně, ale tady bych zdůraznil ještě dvě důležité věci. Za prvé, že je potřeba aby evropská obrana řešila bezpečnostní a obrané potřeby všech svých členů. Evropská obrana musí být součástí naší reakce na bezpečnostní hrozby. A druhá věc, já bych trochu zmínil na, zmírnil nadšení některých, že evropská obrana by měla být eh, jaksi čistě mm, evropská. Pokud budeme správně eh, a konzistentně implementovat evropskou obranu, tak eh, nás to může sjednotit. Naopak, když se budeme soustředit na věci, které nás eh, rozdělují, tak eh, v takovém případě bych byl velice skeptický. Takže já si myslím, že je třeba tady věnovat pozornost drobnostem v té zprávě. Pokud jde například o e, rozpočtové prostředky pro evropskou obranu do budoucna, tak opět to je naprosto zásadní věc pro samotnou existenci Unie. Abych ocitoval prezidenta Macrona, Unie, která brání, ale to brání, ta obrana tady znamená že najdeme prostředky, kterými jsme schopni Unii eh, obránit, abychom o obraně pouze nehovořili. Obrana je něco víc než jenom slova, než eh, určité politické prohlášení. A vzpomínám si, co mi řekl bývalý americký volák eh, na Americko-Atlantické radě. Víte, co to znamená být opravdu členem NATO? Znamená to, že jste připraveni bojovat ve válce a nejenom o tom mluvit. Opravdu bojovat eh, a případně válku vyhrát. Evropská obrana tedy musí eh, být takto eh, postavená, musí být schopná řešit naše bezpečnostní potřeby. Nejenom částečně, ale úplně. Evropská obrana musí být součástí naší kolektivní ochran, obrany a Nikdy ovšem nesmí stát proti eh, NATO, nikdy s ním nesmí soutěžit. Děkuji za EKR, pan Jeffrey van Orden. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím eh, s panem Galerem, s návrhem jeho zprávy. Pokud jde o posouzení těch hrozeb, tak s tím souhlasím, stejně jako ty, pokud jde o ty výzvy, před kterými stojíme. Ale myslím, že tady naše schoda končí, protože eh, Michal možná se snaží prosazovat něco, co nechce úplně otevřeně říci. Proč nechcete říci, že stojíte o centralizovaný evropský stát a evropskou armádu? To je, myslím, ta cesta, kterou vytyčujete. Lidé o tom už hovoří a já souhlasím eh, s tím, co říkal pan Bostináru. Hodně se mluví, ale někdy, jak se chybí ta podstata. To je třeba také přinést. Evropská eh, Unie není jediným ochráncem eh, našich hodnot a jediným aktérem, který eh, se podílí na naší ochraně. Já opravdu to tímto způsobem nevnímám. Ve třetím odstavci říkáte, že Spojené království a USA redefinují své postoje, pokud jde o NATO. Tak to s tím nesouhlasím, v žádném případě to neděláme Oba dva státy naopak volají po posílení na to. Pokud eh, toto nazýváte redefinováním, dobře, ale já ten smysl možná vidím trochu jinak. Ani Spojené království, ani eh, USA nějakým způsobem své vztahy s NATO neredefinují. Jediné, co si přejí, já myslím, že opravdu z toho se nevykroutíte, mm, to, na to tam je zmíněno. A opravdu to není, eh, Michaili, pravda, je potřeba, abyste to tam změnil v 13. odstavci si přejete to eh, generální ředitelství pro obranu ve, eh, v Evropské komisi. Já myslím, že se vlastně přejete ministerstvo obrany, abych to tak řekl otevřeně pro tu evropskou vládu. To by potom vlastně eh, ta by se stala přetvořením současné Evropské komise. A opět, Michaeli, kdybyste se zeptal lidí, například eh, ve východní Evropě, zda mají důvěru v Evropskou unii a zda si přejí, aby Unie odpovídala za jejich bezpečnost, tak eh, se vsadím, co vám řeknou. Řeknou vám, že Evropská unie zde nemá žádnou kompetenci. Také zmiňujete eh, mise SBOP. Myslím si, že účastníci těchto misí příliš neocenují, že slouží Evropské unii. Já si myslím, že jsou to eh, zkrátka profesionální vojáci, kteří plní vojenské úkoly, tak jako vždy. A samozřejmě odvádějí velice dobrou práci, ale nejsem si jist, eh, že jakkoliv oceňují, eh, že takto postupují a pracují v zájmu Evropské unie. Jak víme, tak ni, žádná mise SBOP by takto jaksi ne, neobstála kontrole. Pokud jde o Evropskou obranou eh, Unii jakožto jeden z pilířů NATO, tak eh, to opomíjí to, že dvě eh, největší vojenské mocnosti v Evropě, to znamená Turecko a Spojené království, jsou členskými státy NATO, ale v několika málo letech nebudou členy Evropské unie. Takže tady je třeba to také nějak přeformulovat. A pak ještě jedna věc. kterou musím zmínit, to je Brexit. Michal, vy tam velice drobně zmiňujete Brexit. V podstatě jenom na tom jediném místě, kde píšete, že je potřeba eh, zajistit eh, nové struktury velení, ale to je jediné. Já si myslím, že pokud už máme hovořit o evropské bezpečnosti, tak eh, fakt, že Spojené království nejsilnější vojenská velmoc v Evropě opouští Evropskou unii, tak eh, znamená, že byste především měli řešit to, jaké budeme mít eh, do budoucna vzájemné vztahy. Vy víte, jaký máme názor na NATO, ale pokud jde o Evropskou unii jako takovou, tak eh, si myslím, že by v té zprávě měl být samostatný odstavec týkající se budoucích vztahů se Spojeným královstvím. Já vám k tomu poskytnu konkrétní návrh. Děkuji. Thank you, uh, for... Děkuji. Za Alde pan uh, Jozo Radoš. Bych želio zahvaliti gospodinu Galeru na uh, jako kvalitetnom izvješću. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu Galerovi za velice kvalitní zprávu. Evropská obraná politika je nyní ve fázi změny. Existuje šance, že dojde k pokroku v, v této oblasti. Je proto logické, že tato výroční zpráva se soustředí na tyto změny a kterými evropská obraná politika v současné době prochází. Během posledního roku byla udělána celá řada kroků, rozvinula se obraná politika, byl vytvořen obraný fond, eh, výzkumný fond a eh, také byl vytvořen eh, evropský program pro obranu a průmysl. Eh, ale to je v podstatě všechno. Některé členské státy ehm, a podobně i komise v tuto chvíli jednají na úrovni ehm, deklarací, prohlášení. Eh, my musíme ale nejdříve eh, vidět hmatatelné výsledky tohoto vytvoření nové obrané politiky. Já souhlasím s některými částmi zprávy, Zásadní otázka je umístění eh, obraného rozpočtu do víceletého finančního rámce a také spolupráce financovaná eh, Evropskou unii a eh, také vytvoření různých task force. Rovněž operační aktivity Evropské obrané agentury musí být financovány z rozpočtu Evropské unie. Myslím si, že byste měl být konkrétnější, pokud jde o trvalé vedení. A jménem ALDE navrhneme pozměňovací návrhy. Evropská obraná unie by se měla stát skutečným evropským pilířem NATO. V současné době tomu tak není. V tuto chvíli takovýto pilíř neexistuje. Vidím zde opravdovou příležitost. 17 let po vytvoření evropské bezpečnostní a obrané politiky je nyní šance, že dojde k pokroku na cestě k vytvoření skutečné bezpečnostní a obrané politiky a k vytvoření obrané unie. Existují ale velké rozdíly a neschody během posledních let tyto neschodly vedly ke stagnaci obrané politiky. Uvidíme, jestli bude možné vytvořit takovouto politiku a prosadit ji. Bude to skutečně náročný proces. Co zde máme před sebou, je revize schopností. Dojde k tomu příští rok. A uvidíme příští rok, zda Evropská unie eh, má skutečně schopnost eh, prosadit společnou obranou politiku a také zda Evropská unie je schopna standardizovat eh, své vojenské vybavení a vyřešit některé společné problémy týkající se obrany, a které stále ještě vyřešeny nebyly. Bude to určitý test pro Evropskou unii. Pokud jde o současné výzvy, existuje nebezpečí na mnoha stranách a tak myslím, že to je důvod, aby došlo ke skutečnému pokroku v obraně politice. Děkuji, není paní Sabine Lösing Zague. Vielen Dank. Děkuji. Já budu postupovat jako pan Van Orden, začnu tím pozitivním. Já si myslím, že eh, nám ulehčí práci, když se v práci neobjeví příliš mnoho překvapení. Já myslím, že tato zpráva pro nás také překvapující není, takže to by bylo pozitivní, ale to je tak všechno, co by z našeho pohledu bylo pozitivní. Abych eh, navázala na to, co říkal kolega Bostenáru. Já bych eh, chtěla říci, že zde nejsem, protože jsem připravena válčit, ale jsem v tomto výboru a v tomto parlamentu, protože bych chtěla všechno vsadit na to, že zabráním válkám. Když si přečteme vaši zprávu, pana Gálere, eh, zdá se, ehm, jako kdyby válka už probíhala, jako kdyby nás všichni ze všech stran napadali, jak kdyby Putin už byl za branami Bruselu Eh, trochu na mě ta zpráva tak působí. Jak kdyby na nás všichni útočili a jak kdybychom my museli velice tvrdě oplácet tyto tvrdé údery. Co ale eh, ve zprávě není, jsou příčiny. Eh, jaké jsou bezpříkladné výzvy, jaké jsou změny, o kterých se ve zprávě hovoří, co je možné udělat, co je možné změnit abychom se z různých perspektiv podívali na příčiny zhoršené geopolitické situace, aby se tato situace zlepšila. Vy vítáte v článcích 5, 11 a 22 různé návrhy, které se objevily v uplynulých měsících, ať už se jedná o obraný fond, e, o stálou strukturovanou spolupráci e, nebo e, vojenský hlavní štáb. Já mám pocit, že Eh, zde jde o snahu nějak sjednotit eh, ty roztroušené síly po celé Evropě. Eh, mě velice ale znepokojuje ta rychlost, jak všechno postupuje. Paní Mogherini v posledních deseti měsících, eh, nebo paní Mogherini řekla, že v posledních deseti měsících bylo dosaženo více než v posledních deseti letech. Eh, celá řada lidí je z toho nadšena, ale já osobně jsem z toho znepokojena. Vaše zpráva není překvapením a eh, podobně asi překvapením nebude postoj mé politické skupiny k této zprávě. A rozhodně vás nepřekvapí, nepřekvapíme. My odmítáme eh, obranou unii a globální strategii EU, protože si myslíme, že tím nebude eh, posílena bezpečnost lidí v Evropě. A bude tím ale zajištěna eh, ekonomická životaschopnost obraného průmyslu. A podle článku 41.2 Lisabonské smlouvy je e, zakázáno, aby e, evropský rozpočet financoval e, vojenské akce. To nic nemění na tom, že celá řada kolegů se snaží tuto věc přesunout do výboru pro průmysl. Pane Gálere, vy jste řekl jednu věc, kterou považuji za správnou. Vám v této zprávě jde o progresivní vytvoření společné obrany. A já myslím, že eh, je jasné, že to tudíž spadá pod eh, společnou eh, bezpečnostně obranou politiku a tudíž i to spadá i pod tento zákaz financování. A dále se zde snažíte eh, o to, aby zbraně vypadaly atraktivně. My ale odmínáme, aby z rozpočtu EU šly peníze na zbrojení nebo na obranu. Eh, navrhujete generální ředitelství pro obranu, to jsou články 13 až 15. A ten, toto generální ředitelství by mělo spolupracovat eh, s agenturou EDA. S tím nemůžeme souhlasit my opět jsme za to, aby parlament si ponechal svá práva a nepředával je agentuře. Vlastní ředitelství uvnitř komise by podle našeho názoru vedlo k tomu, že ehm, se Evropská unie bude stále více soustředit na vojenství a to je krok špatným směrem. Já vám eh, nyní ušetřím eh, další můj projev o jednotlivých eh, bodech. Jenom stručně cíl 2 na obranu. Já si myslím, že to je něco, co lidé v těch státech nechtějí. Existují průzkumy veřejného mínění, ve kterých to občané odmítají. My eh, v takovéto podobě se zprávou nemůžeme souhlasit a předložíme pozměňovací návrhy, případně eh, menšinové stanovisko. Děkuji za zelené, paní Vandelo. Eh, děkuji za slovo. Jestli dovolíte, já bych ráda řekla, že po přečtení této zprávy mám pocit, že je tam mnoho věcí, které sice neznám úplně osobně, ale které nemohu, i mnoho věcí, které nemohu podpořit. Je tam mnoho záležitostí, o kterých se zmínili například i pan Van Orden a kolegyně, věci, které skutečně nemohu um, podepsat. Svět se prostě mění, situace především v oblasti bezpečnosti je odlišná, nemůžeme s tím žádným způsobem argumentovat. A Myslím si, eh, že pokud jde o spolupráci v tomto ohledu, o zlepšenou spolupráci především mezi členskými zeměmi, že to je samozřejmě dobré, ale nesmíme zde posilovat nějakou spolupráci na dálku. Určité věci prostě eh, pro nás nejsou akceptovatelné. My nemůžeme, samozřejmě nebudu hovořit o všech podrobnostech a detailech této zprávy zahrnutých, my eh, předložíme v tomto ohledu mnoho pozměňovacích návrhů a některé věci ovšem považujeme za tak zásadní, například ekonomika, finanční prostředky, rozpočet, rozpočet, který měl být navýšen pro vojenské účely v rámci EU. My jsme samozřejmě kategoricky proti. V našich členských státech již máme dostatečně rozsáhlé finanční prostředky pro vojenské záležitosti a myslím si, že v této oblasti bychom mohli spíše ušetřit. Myslím si, že je opravdu hloupé, abychom využívali naše finanční prostředky pro vojenské účely, když bychom mohli tyto prostředky využít lepším způsobem. Ano, samozřejmě, že musíme lépe spolupracovat, ale nejde pouze o oblast obraného charakteru nebo rozpočet této oblasti. Myslím si, že bychom měli spíše věnovat naši pozornost novým mladým generacím proto některé návrhy, které zde vidíme, nemůžeme podpořit, protože nejdou správným směrem. Já samozřejmě nemohu hovořit eh, za všechny členské země, ovšem u nás například ve Švédsku by to nemohlo v žádném případě fungovat. Tam eh, tomu rozhodně nejsme nakloněni. A další věc, to je společná politika v oblasti bezpečnosti. Aktuální informace v této oblasti chceme, aby to byla politika efektivnější, účinnější. Měli bychom samozřejmě ale zvážit i to, zda některé věci by nemohly být řešeny lepším způsobem na národní úrovni. Možná bychom se měli více věnovat v této zprávě otázce bezpečnosti s ohledem na Severní Koreu. Máme zde politiku nešíření jaderných zbraní, kterou prosazuje Evropská unie. Možná bychom měli v tomto ohledu ale vystoupit ještě kategoričtějším způsobem. A to, co řekl pan van Orden, především s ohledem na Brexit, um, jakým způsobem se k tomu stavíme. Víte, Prostě ráda bych řekla, že je zde mnoho oblastí, ke kterým předložíme za naší eh, frakci, ehm, politickou frakci pozměňovací návrhy a těším se na další spolupráci. Jenom pro vaši informaci, eh, paní kolegyně, my jsme se sekretariátem a odborníky zvažovali možnost mimořádného jednání ve Štrasburku, kde bychom se právě věnovali Severní Koreji. Myslím si, že to je nesmírně naléhavá záležitost. Je to zmíněno v této zprávě a měli bychom se tomu věnovat nejenom teda této otázce, ale především otázkám odzbrojení, které bychom chtěli rovněž dát na program našeho podvýboru SEDE. Bylo mi řečeno, že zástupce ESVČ by rovněž rád vystoupil. Je tomu tak? Ano, ano, jsem zde, jsem k dispozici. Jestli dovolíte, tak samozřejmě rád a i rád odpovím na některé dotazy. Pan Galer, Pan Gale, pane Galere, zdá se, že již že nemáme přihlášené do diskuze, takže prosím. Děkuji kolegové kolegyně za vaše reakce. A myslím, že vaše reakce se daly očekávat. Takže v tomto smyslu jsem spokojen. Chtěl bych zmínit některé body. Pan kolega Bostinaru a žádal o více odkazů na terorismus. Já si myslím, že v této zprávě by mělo jít spíše o vnější dimenzi, vnější rozměr. A to odkazuje také na oblasti, kde eh, se tyto struktury nacházejí. Především se jedná o jich a jeho východ z evropského pohledu. Možná ještě otázka spolupráce v oblasti vnější a eh, vnitřní bezpečnosti. Ta koordinace, tam je určitě eh, prostor pro zlepšení a také pokud je o sdílení eh, informací. Já eh, si ale myslím, že musíme být eh, realističtí. Nemůžeme požadovat, aby všechny členské státy sdílely veškeré informace, které vědí v rámci nějaké společné platformy. To nebude fungovat, ale bylo by dobré Eh, poskytnout určitou příležitost pro ty, kteří chtějí sdílet informace, aby to skutečně mohli dělat. Takže abychom to zkrátka umožnili. A, takže aby zde existovala určitá možnost, ale neměli bychom zde eh, členské státy eh, příliš zatěžovat. Pokud jde o naše snahy o obranu, tyto snahy jsou určitým eh, doplňkem aktivit NATO. Tak já to vnímám. Pokud bych byl američan a díval bych se do Evropy, eh, viděl bych um, takový uh, koberec různých uh, zemí, kde v oblasti obrany neexistuje žádný jednotný přístup a kde neexistuje interoperabilita, pokud jde o vybavení. Já si myslím, e, že zde Evropská unie skutečně může přinést přidanou hodnotu, pokud e, řekneme, že politicky chceme, aby existoval jednotný přístup v oblasti e, certifikace. Určitě by to představovalo ulehčení, určitě by vzájemné uznávání představilo ulehčení, aby to, co je přijato nebo schváleno v jedné zemi, aby mohlo být schváleno, aby mohlo být používáno tak také v jiné zemi, pokud je o vybavení. A tak bychom také byli atraktivnější pro um, naše americké partnery. Samozřejmě Velká Brate, Británie může všechno dělat uh, sama a oni to všichni sami zvládnout, ale jsou jiné země, kteří, které se zlepšují tím, že spolupracují s ostatními. Um, proto ta uh, stála strukturovaná spolupráce uh, nemusí být povinná. Mohou spolupracovat jenom ti, kteří chtějí, ale je potřeba, aby zde byly vysoké ambice, aby zde byl ten přístup, že společně jsme silnější a že společně eh, peníze, které vynakládáme na obranu, jsou vynaložené efektivněji. Takže já si myslím, že to je ta příležitost, kterou musíme vnímat. A pak budeme i atraktivnější jako partneři pro USA. Um, ehm, už od dob uh, Clintona Ehm, nám neustále američané opakují, že musíme skutečně přispívat do NATO. Neříká to jenom Trump. A, ehm, a já si myslím, že my to chápeme a že bychom se měli snažit uh, efektivněji zorganizovat naši obranu. A hovořilo se zde o financování agentury EDA z rozpočtu. EDA na rozdíl od ostatních agentur není agenturou Unie, ale agenturou Rady. A z tohoto důvodu to není tak jednoduché. E, my už jsme e, se zabývali návrhem, že bychom možná jako EU mohli e, platit personál, zaměstnance z rozpočtu EU. Ještě to ale nebylo realizováno. Eh, u Edy vždy Velká Británie eh, bránila jakémukoli rozšíření eh, nebo vzniku pobočet. Myslím, že to se vyřeší odchodem Velké Británie z EU. Já bych byl rád, aby zde byl ještě jeden článek. A my z naší strany, pokud jde o snahy obrané unie, o obranu unii v EU, nebudeme eh, mít žádné eh, eh, kroky, které by to blokovaly. Já si myslím, že um, bychom neměli blokovat uh, potenciální účast Velké Británie, pokud by měla zájem například uh, účastnit se nějaké mise, potom samozřejmě to nebudeme blokovat, pokud jejich zájmy budou stejné jako um, naše zájmy. My rozhodneme a Velká Británie potom může rozhodnout, chceme se účastnit anebo nechceme se účastnit, ale uh, žádní nečlenové EU nebudou spolu rozhodovat. Eh, Velká Británie to pak může eh, přivítat, ale rozhodovat budou rozhodně eh, členské státy. Jenom ještě krátká připomínka. Vy jste hovořila o financování, o zákazu financování. To se jedná finančních operací. Tam máte pravdu. Vojenské operace se nemou se nemohou financovat z rozpočtu EU. U výzkumných projektů existuje určitá schoda že eh, z rozpočtu EU není možné například eh, vyvíjet drony nebo eh, obrněná vozidla, nebo že není možné vytvářet prototypy, ale to jenom do určité míry. Je možné eh, spolufinancovat eh, výzkum v oblasti obrany, ale ne věci, které jdou pak do přímého eh, používání v boji. Já se těším na další pozměňovací návrhy a v rámci možností se pokusím je zohlednit. Vy jste citoval paní Mogherini. Já myslím, že je to pravda, že za eh, posledních deset měsíců eh, bylo učiněno více kroku než za posledních deset let. Já jsem za to rád. Eh, my jsme na tom tady v parlamentu už dlouho pracovali a někdy je příjemné vidět, že tvrdá práce přinese také nějaké výsledky. A ještě. A ještě jedna věc, zmínila jste se o tom, že se máme věnovat i konkrétnějším věcem, Severní Korea a tak dále. Možná CSFP výroční zpráva byla v tomto ohledu lepší než tato obecná zpráva. My hovoříme o našich aktivních misích především. Toto je náš referenční bod. V této zprávě neposkytujeme nějaký obecný přehled všech stávajících krizových situací Možná by teda bylo lepší, abyste připravili eh, pozměňovací návrhy ke zprávě pana McAllistera. Děkujeme, říká paní předsedající. Lhůta pro předkládání návrhu je 13. září v poledne. A druhá diskuze k tomuto tématu buď 11. nebo 12. 10. Myslím, to ještě záleží na tom, jak bude vypadat náš program, ale myslím, že by to mělo proběhnout na těchto jednáních a poté 13. 11. přijetí ve výboru AFED. 14. prosince, pokud se nemýlím, eventuální schválení na plenáře. Tím bych vám ráda poděkovala za účast na této schůzi. Nějaký, nějaké věci do budoucna růst není-li tomu tak, tak vám děkuji ještě jednou a připomínám, že další schůze proběhne 25. září od 3 odpoledne. Děkuji vám. A ráda bych poděkovala rovněž samozřejmě všem tlumočníkům. Dneska to byla opravdu veliká výzva.